Good afternoon. Dobré odpoledne. Děkuji, vás, děkuji vám za, za... Vítám vás na zasedání výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Nejsou připomínky k pořadu jednání, můžeme ho schválit. Nejsou také námitky k zápisu. Oznámení předsedkyně. Toto zasedání je vysíláno na internetu. Máme sdělení od sekretariátu týkající se organizování mimořádného jednání 22. listopadu od 19. do 20.30. Výměna názoru na téma zprávy paní Omen Reuten o důchodech od 3 do 18.30 se bude konat eh, jednání výboru. A máte také informaci 11, 11 2010 o eh, v řídícím výboru Evropské vzdělávací nadace. Toto jednání proběhne ve francouzštině a v angličtině a v, najdete ve svých složkách eh, od sekretariátu otázky na komisi týkající se žádostí o Evropský globalizační fond a také o příslušných zemích, kterých se to týká. První bod, který máme na pořadu jednání, je zpráva paní Gabriele Zimmer o podobách ženské chudoby v Evropské unii. Po předcházejícím jednání, kdy byly námitky vůči některým, vůči tomu, že některé pozměňovací návrhy byly označeny za nepřípustné, došlo k jednání s pravodajky a stínových zpravodů a bylo dohodnuto, že tyto pozměňovací návrhy, 13 těchto pozměňovacích návrhů bude přípustných a zpravodajka i stínoví zpravodajové vědí, kterých se to týká, tedy z pozměňovacích návrhů. Tolik tedy naše oznámení a nyní dám slovo paní Gabriele Cimr, aby nás seznámila s kompromisy pozměňovacích návrhů. Já děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych nejdříve chtěla všem kolegům z výboru poděkovat, kteří spolupracovali na tomto stanovisku a také jsou ochotní ještě jednou eh, jak si diskutovat o tom, co je přípustné a co není přípustné v rámci tohoto stanoviska. O, ohledně tedy eh, zesílené spolupráce s výborem pro ženy. Takže všem chci poděkovat, zvláště předsedkyni výboru protože ona ještě jednou výrazně ozřejmila, že se nejedná o subjektivní výklad, ale jde skutečně o to, abychom stanovili kritéria z hlediska zesílené spolupráce u těchto textů z hlediska mm, věcně příslušného výboru. Chtěla bych ještě jednou připomenout, že připuštěny byly všechny návrhy na změny, kde autoři souhlasili s tím, že odkazy na výbor žen budou tak pozměněny, že v konečném efektu to bude všeobecné stanovisko eh, k této záležitosti a že toto všeobecné stanovisko bude vypracováno na úrovni našeho výboru. Někdy se použil i určitý trik na to, aby se vysvětlilo, že se nejedná o chudobu žen, ale v některých speciálních oblastech se vlastně jedná o část rodičů a do toho jsme se tedy také vešli. Takže ještě jednou srdečně děkuji za ochotu a to napříč politickými skupinami. Děkuji za tuto spolupráci, která nám umožnila vypracovat toto stanovisko. Celkem podle těch připuštěných pozměňovacích návrhů jsem eh, vyjednala pět kompromisní návrhů se stínovým zpravodajem. I jemu bych chtěla poděkovat za spolupráci. Je tady celá řada kompromisů, které vznikly, které z mého hlediska relativně málo problémové, protože se jedná o ten základní přístup, základní stanovisko, které by se mělo ještě eh, zlepšit. Takže tyto pozměňovací návrhy tam, kde to bylo možné, byly jaksi schrnuty a byly začleněny do stávajícího textu. U těch kompromisů, které tady jsou předloženy, tak eh, museli se již minulý týden vyslat a tam jsou vlastně nyní pouze dva kompromisy, kde jsou určité mm, nejasnosti. Ten jeden se týká kompromisu B, Tady až do dnešního poledne projda, proj, probíhalo jednání mezi dvěma poslanci, paní Luke Montáňa a paní Rojtovou, protože ty se chtěli ještě dohodnout na této záležitosti. Já jsem dostala informaci od paní Rojtové, ale zatím mi to nebylo ještě potvrzeno druhou poslankyní. Takže z hlediska toho, co vy máte před sebou, jsem tedy převzala tuto, tento pozměňovací návrh, ale měl by být ještě definitivně potvrzen v průběhu odpoledne. Jedná se o první řádku. Usage hinsichtlich des Europ- Vztahuje se to na Evropský sociální fond a před poslední větě výměna social protection za inkluzi, sociální inkluzi. Já nemám žádné problémy s těmito pozměňovacími návrhy a pro mě by bylo důležité, aby tedy obojí bylo zastoupeno v těchto kompromisech. A teď čekám na oficiální potvrzení ze strany paní eh, Jotové. Takže eh, tak to probíhalo. Teď, co se týče A, C a D kompromisu. Tady nejsou žádné pozměňovací návrhy, nebo žádné změny z hlediska autorů těchto kompromisů. A tady také to bylo odsouhlaseno eh, těmi původními autorkami. Kompromis E. Tady bych chtěla udělat určitou změnu, sice to, toho lituji, říkám to výslovně. Jedná se o kompromis D, který se zabývá studií která byla také předložena na výboru, a sice sociální ochrana jako stabilizátor ekonomické situace. Víte, že ta studie byla zadána, vyslechli jsme si prezentaci. Tato studie zatím není v písemné podobě dostupná pro nás všechny. Proto bych chtěla se jaksi vzdát té věty, kterou jsem považovala za důležitou that social spending may have a larger stabilizing effect from the average of total government expenditure. Diesen Takže toto musíme vyjmout nyní, tuto větu musíme vyjmout, protože několik politických eh, skupin signalizovalo, že s tím mají problém, že to nemohu odsouhlasit, vzhledem k tomu, že to zatím eh, nečetli v této studii. Proto mm, toho lituji. Normálně bychom potvrdili tuto větu, ale vyjmeme ji, vyškrteme a v rámci verze, kterou jsme odeslali ve 14 hodin, tak to tam bylo. Nevím, jestli máte tu aktuální verzi, ale tato věta se musí tedy vyjmout. Co se týče průběhu vyjednávání, tak ehm, jsem dostala signál, že všichni v principiálně by byly zajedno s těmito kompromisy, tedy kompromisy, které, do kterých byly zakotveny dozměňovací návrhy, které byly předloženy, takže za tu podporu chci poděkovat. A myslím si, že zdáme, zde máme celou řadu upřesnění, která jsme zabudovali. Pozměňovací návrhy celkem se odkazují také na změny, které nejsou nyní v kompromisu. Já bych vás chtěla požádat, abyste toto podpořili s výjimkou pozměňovacího návrhu, který nemohu bohužel odsouhlasit a také ho nemohu dát do kompromisu. Je to návrh paní Garling, protože je to naprosto v protikladu s tím, co jsem předložila jako zpravodajka. Takže to by nebyl žádný kompromis, nedalo se zde nic kompromisního vyjednat. Tady musel návrh v podstatě odsouhlasit, zda je zajedno s tím zásadním směrem a tudíž se dopracovat na základě toho eh, těchto kompromisů, anebo zda někdo zastává eh, stanovisko paní Gerling. Bohužel tedy tento pozměňovací návrh nemůže být začleněn do kompromisu. Takže to je vše ohledně informací, které jsem vám chtěla nyní dát. V podstatě jsou tady dva kompromisy u kterých došlo ještě ke změně. A u B hledám ještě potvrzení ze strany paní Jotové. Uh, Děkuji. D- nejdřív paní Konilson. Um... Děkuji. Chtěla bych se stručně dotknout dvou věcí. Za prvé, Naprosto souhlasím se spravodajkou u pozměnce návrhu 42 u ukazatelů chudoby. Já sama jsem navrhla pozměnací návrh na toto téma, protože já se nejvíce bojím toho, že členské státy budou zneužívat eh, svobody, využívat eh, několik souborů ukazatelů aby neudělali tolik, kolik mají udělat v boji proti chudobě. A aby vlastně jejich čísla vypadala lépe, než ve skutečnosti odpovídá realitě. A boj s, vlastně boj s chudobou může mít také aspekty, které jsou přístupnější zejména pokud se to týk, netýká osob, které jsou obětmi strukturální chudoby. Co se týče dalších eh, změn, kompromis B je jinou věcí. Jsou tam pozitivní věci, ale máme potíž se zmínkou o nárůstu financování eh, globalizačního fondu. Těžko podpořit eh, toto pokud je to zde. My bychom doufali, že bude možné hlasovat odděleně o této otázce. A je to naprosto jiná debata. V pracovní skupině pro EGF se o těchto věcech bavíme a také hovoříme o revizi, která by měla nastat v příštím roce u Evropského globalizačního fondu. A bylo by tedy škodlivé, kdyby tato velmi důležitá zpráva právě měla i tuto součást, takže o tom bychom měli ještě mluvit. Děkuji. Paní, paní Lope Fenteně a paní Steindruck potom. Děkuji vám, paní předsedkyně. Napřed bych chtěla poblahopřát zpravodajce protože konec konců všechny frakce dobře spolupracovaly. Návrh, který je předložený, dopadl mnohem pozitivněji, než jsme mohli očekávat, pokud jde o e, kompromisní e, návrhy. Kompromisní návrh číslo B, teda písmeno B, tady jsme vyjednávali abychom e, upravili sociální ochranu, aby se tomu říkalo sociální integrace, protože v případě sociální ochrany máme počíš se subsidiaritou a vím, že zpravodajka e, k tomu přihlédla, za jí děkuji. Hlasujeme teda pro tento kompromisní pozměňovací návrh. A nyní e, k tomu, co uvedla kolegyně z frakce Zelených. My skutečně jsme proto požadovat, aby Evropský sociální fond byl navýšen. To by bylo pozitivní. A voláme potom již pod dobu, vždy nám eh, je to odmítáno ke kompromisu B. Byli jsme proti tomu, protože se nedomníváme, že sociální ochrana je stabilizačním prvkem pro výdaje a příjmy. Nyní jsme slyšeli, že zpravodajka chce tento odstavec eh, vypustit. V tom případě s tím nebudeme mít problém. Nebudeme mít problém hlasovat pro eh, zbytek kompromisu E. Tolik z mé strany a ještě bych chtěla dodat, k této zprávě o eh, chudobě žen, že je nutno skutečně zdůraznit slovo žena. To je vše, děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo paní Steinruck a pak paní Morales Šaty. Paní Steinruck. Paní Jotová, která dnes nemůže být přítomná, mě požádala, abych pronesla za ní její eh, komentář ten mi dala k dispozici v angličtině, takže vám nyní přečtu anglič, anglický text. Za prvé, paní Jotová chce poděkovat zpravodajce a stínovým zpravodajům za spolupráci na zprávě. Celkem za to je paní Jotová spokojená s pozměňovacími návrhy i kompromisními pozměňovacími návrhy. Domnívá se, že jsme zahrnuli všechny problematické aspekty a důležité body do návrhu, což může přispět k sepsání dobré, kvalitní zprávy v rámci eh, hlavního příslušného výboru pro ženy a může také přispět ke zlepšení situace chudých v Evropské unii a také v boji pro, nebo za vymícení chudoby. Paní Jotová by chtěla ještě obrátit pozornost na kompromisní návrh B. Domnívá se totiž, že adekvátní navýšení financí těch dvou fondů, zejména Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro přizpůsobování se globalizace, je nutné eh, za účelem zlepšení postavení chudých a těch, kteří eh, eh, jsou ohroženi chudobou také nezaměstnaných, eh, samoživitelů a mm, lidé, lidí pracujících za nejistých mm, smluvních podmínek. Pokud Eh, také byla nadnesena otázka sociální ochrany. Paní Jotová v této věci eh, předloží ještě ústní pozněvací návrh, eh, v němž nahradí pojem sociální ochrana pojmem sociální integrace, tak abychom se vyhnuli ehm, právě tomu problému subsidiarity členských států. A proto paní Jotová nemá mm, výhrady a problémy s zbývající částí dokumentu. Děkuji. Elizabeth moraes schatty a pak Elizabeth Gröning paní Morales Šaty. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla poděkovat zpravodajce, paní Cimerové, ale také stínovému zpravodaji, zvláště paní Lope Fontane. Protože v souvislosti s touto tematikou jsme museli předložit pozměňovací návrhy, vykonali jsme významnou práci a připadalo nám to tak trochu podivné, protože eh, mm, pozměňovací návrhy tohoto výboru nesměly používat slovo žena, protože toto slovo žena mělo vzejít pouze z výboru pro ženy. Kdybychom skutečně takto postupovali, tak by se tato práce mohla velmi zvrtnout ve velmi absurdní práci. Chtěla bych poděkovat všem, všem účastníkům hm, toho setkání, protože se nám podařilo tak trošku eh, zinteligentnit tuto práci v tom smyslu, že pozměňovací návrhy, které spadaly pod výbor zaměstnanosti, mohly eh, být tedy prezentovány eh, takovýmto způsobem za náš výbor, který je příslušným výborem. Chtěla bych tedy poděkovat výboru, ale také bych chtěla říci, že je to určité poučení z hlediska naší práce v budoucnosti v rámci eh, i vztahu vůči výboru žen. Když se zabýváme chudobou žen, eh, bylo by lepší mm, se zaměřit na zaměstnanost. Je to velmi důležitá otázka. My jsme předložili určité pozměňovací návrhy, paní Pascal Gruny a já sám, sama. Paní Gruny se k tomu vyjádří, protože tak trochu chodíme stále kolem stejného problému. Sociální inkluze, sociální pomoc a tak dále. Co je zde důležité? Je důležité si uvědomit, že ženy trpí chudobou v současnosti, není zde mm, profesní inkluze která by se těchto žen týkala. A to způsobuje, že se e, ženy ocitají v chudobě, neboť zde není dostatečná profesní inkluze. Proto je zde určitý počet pozměňovacích návrhů, které skutečně podporují tento pojem profesního začlenění, profesní inkluze, tak, aby se zajistila společenská integrace, společenské začlenění. To je vlastně důsledek profesního začlenění. A to je věc, která nám připadá velmi důležitá. Stejně tak v pozměňovacích návrzích jsme hovořili také o mzdových rozdílech mezi ženami a muži a dožadovali jsme se snížení těchto rozdílů. To je také součást boje proti chudobě žen. Musíme vědět, jaké páky bychom měli použít v tomto smyslu. A musíme dávat pozor na to, aby programy celoživotního vzdělávání byly skutečně využívány díky také Evropskému globalizačnímu fondu a sociálnímu fondu, aby byly skutečně použity ženami. Protože máme zde profesní život, rodinný život a celoživotní vzdělávání a i tady je určité riziko vzniku diskriminace v těchto oblastech. Chtěla bych všem připomenout, že pozměňovací návrhy, které nejsou předloženy na výboru zaměstnanosti, budou předloženy na výboru žen. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych vám chtěla poděkovat. Chci poděkovat paní Cimr i všem stínovým a kolegyně Veronice Lope Fontáně, která nás také podpořila s našimi pozměňovacími návrhy. Pokud je o kompromis B, tak já souhlasím, pokud byla vypuštěna sociální ochrana, za to poděkuji. Pokud jde o výši Evropského sociálního fondu, mě nevadí, kdybychom žádali více. Jde o to, abychom dostali minimálně stejně, takže proč nežádat více, abychom dostali abychom dostali tedy to, co máme, případně o něco méně. Takže plně se připojuji k vyjádření kolegyně Morán Šachti takže mm, kromě sporů mezi výborem s výborem FAM bychom měli se snažit o to, aby ženy vybředly z chudoby a eh, nerozumím tomu, proč nebyl přijat poslanec návrh 54 Měla by tu být priorita, zejména pro rodiny, které mají také zátěž rodinou. A pokud výbor pokud výbor vám zakazuje, abychom používali výraz ženy, tak my bychom mohli, zaka- my bychom mohli zakazovat výboru žen, aby používal slovo zaměstnání a zaměstnanost. Takže pozměňovací návrh 54, to je skutečně škoda, to je naše pravomoc, to je naše oblast. A děkuji za všechny ostatní pozměňovací návrhy, které našly své místo eh, v kompromisech a v tomto návrhu. Děkuji. A konečně, než se vrátíme ke zpravodajce paní Harkin. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já předám slovo naší stínové zpravodajce, paní Meissner, která právě dorazila a ráda by učinila několik poznámek jménem skupiny. Takže zdá se, že vstoupil do hry ještě někdo další. Dobře, paní Meissner a následuje paní Görlin. Děkuji, paní předsedkyně, a prosím za promunutí, že jsem dorazila pozdě. Já mám dnes souběžně tři výbory a to není vždy eh, jednoduché, když máte všude co říci. Já jsem eh, bohužel nevyslechla všechno, proto by bylo dobře, kdyby se ještě dostala ke slovu paní Harkin a, po mně. Napřed chci říci, že eh, nám, teda ALDE, bylo důležité dbát na to, abychom si pouze nestěžovali na chudobu žen, ale abychom také narýsovali určité, eh, určitá východiska. To je velmi důležité a v tomto smyslu jsme předložili pozněvací návrhy. Pokud je o kompromis a, tak ten můžeme takto schválit. Kompromis B, tady máme určitý problém, právě jsem to slyšela, jedná se o pozněvací návrh EPP, myslím, že se týká takzvané sociální inkluze nebo začlenování. Jestliže eh, tomu bude vyhověno, tak se s tím spíše můžeme eh, uspokojit. Ale máme ještě jeden problém, totiž v tomto případě eh, je zde požadavek navýšit globalizační fond. Podle nás je vždy dobře mít k dispozici peníze na různé fondy, ale v tomto případě nejde o to, zdali bude navýšení globalizačního fondu skutečně užitečné. Jde spíš o to, zdali bychom se neměli více soustředit na ESF než na globalizační fond. To je určitá otázka pro mou skupinu. E, já bych byla upřednostnila, kdyby ten globalizační fond tam nebyl uveden, abychom se pouze vztahovali na Evropský sociální fond. To je tedy ke kompromisu B. A předpokládám, že jste hovořili také o tom, co se stane, když se kompromisní návrhy neschválí, když teda neprojdou, tak co se s jednotlivými pozměňovacími návrhy pak stane. Například pro případ, že kompromis B takto neprojde, pak dojde k tomu, že 28 a 29 u nás bude teda předloženo k, k dílčímu hlasování. A sice tak, že první část nebude schválena námi, protože tam jde o silné navýšení Evropské sociální sociálního fondu, což nepovažujeme za realistické, a tu druhou část, ale bychom vždy v obou případech podpořili to, co tam je nově eh, formulováno. Dále pak se hovořilo o pozměvacím návrhy, návrhu 42, což bychom podpořili, o tom jste, myslím, právě zde diskutovali, a kompromis E, tam to se má taktéž jako předtím, to znamená, připojili bychom se k návrhu EPP, kdyby poslední část byla vypuštěna toho návrhu. Pak se s tím můžeme vyrovnat. A pokud ale to nebude ta poslední část vyňata, pak ta takzvaná Labour Market Policy, tu bychom pak vyňali z mého návrhu číslo 52, ta poslední část Evidence Indicates a tak dále. To bychom teda rádi vypustili a pokud bychom se na tom takto mohli shodnout, jako na kompromisu, tak budeme souhlasit. Děkuji a paní Gerlin. Děkuji, paní předsedkyně. Já zdá se, se ocitám v menšině jedné osoby. Kompromis A. Už zaznělo tolik slov a tolik vět, jsem, jsem bylo připojeno, doplněno, že je to už nepřehledné. Je zde ale jedna část, kterou skutečně z plného srdce podporují, a sice e, přístup k trhu práce a účast e, na společenském pracovním životě je e, podmínkou pro slušný život a já bych chtěla v celém tom textu vidět více no, konkrétních návrhů, jak toho dosáhnout. Tady nic takového není. To znamená, podpořit to takto by bylo bezvýznamné, bylo by, bylo by to bezvýznamné gesto. Kdyby tam bylo ale něco slušného a konkrétního, jak toho dosáhnout, tak by to už stálo za podporu. Kompromis B. Myslím, že jsem již na posledním eh, zasedání řekla, opakuji tu eh, to znovu, cokoliv, co hovoří o navýšení financování z ESF eh, e anebo EGF, mm, v této chvíli Eh, rozpočtové debaty a o nerealistických očekáváních a požadavcích zejména Evropského parlamentu, kdy členské státy se snaží jakž takž víc se svými penězi, takže jakékoliv požadavky po navýšení, volání po navýšení je šílené a určitě to nepodpořím. Děkuji. A promiňte, že jsem nenaslouchala pozorně všem. Já jsem zkoumala nyní článek 45 a jednací řád. Jde o to, zdali znovu se pustíme do boje s konferencí předsedu, zdali teda pozměnit jednací na, řád pro výbor pro ženy eh, jak jsem již uvedla na posledním zasedání, zcela souhlasím s vámi všemi v této věci je to směšné, ale je to otázka um, pro konferenci předsedů, aby se na to podívali. Nyní teda máme kompromisy a řadu pozměňovacích návrhů, ale výbor pro ženy to skutečně musí ještě, e, respektive se musí podrobit konferenci předsedů. Pokud e, teda chcete ještě něco změnit, tak se musíme semknout a snažit se ty uh, změny prosadit. Paní Cimer má slovo na závěr. Děkuji vám ještě jednou za komentáře. Přiznávám, že na začátku jsem měla trochu zmatek z těch diskutujících, protože když byla ohlašována jména, tak tam jména byla zaměňována. Jako první měla, myslím, promluvit paní Cornelsen ale ona byla představena jiným jménem, totiž jako paní eh, Lope Fontaně, jako paní Lope Fontania. A z toho teda vzešly určité problémy, alespoň pro mě, protože to teď byly obsahy zelené a nikoli té jiné frakce. Já jsem si to teď ale už uspořádala, uvedla do pořádku, vím už kdo co chtěl. Já jsem již předeslala a opak, zopakuji tu ještě jednou pro ty, kteří dorazili později, že totiž na základě eh, zpětné vazby, které, kterou jsem obdrž, obdržela ke kompromisům a také ke kompromisu B, jsem avizovala, že je asi nesporné v kompromisu B nahradit výraz social protection, sociální ochrana, výrazem eh, social inclusion, sociální začlenování. A tak to teda eh, by to mělo být i eh, zapracováno do textu, aby k tomu už nikdo nemusel předkládat návrh. Vím, že ve výboru jsme se dohodli, že ke kompromisům nemůžeme navrhovat dílčí hlasování nebo oddělené hlasování. A proto by pro mě bylo důležité, abychom se od prvopočátku shodli na kompromisu na formulaci a aby tato formulace pak byla předmětem hlasování. Takže social inclusion je zahnuta do textu. Problematická je stále ještě pro mě otázka co se stane s tím Evropským fondem pro přizpůsobování se globalizace, protože jsem právě slyšela od paní Meissner, že ALDE dává najevo, že s tím takto nebude souhlasit. E, v tomto případě z mého pohledu by se ještě jednou měla artikulovat nebo vyjádřit k věci frakce sociálních demokratů. Já osobně to také považuji za e, problematické v této formulaci uvádět oba dva fondy najednou. Kdybychom je někde oddělili, tak by mi to bylo také milejší ale v zájmu dosažení kompromisu, myslím, bychom měli o této formulaci týkající se Evropského globalizačního fondu hovořit, protože je to odmítáno i zelenými, kteří se neúčastní toho kompromisu, jejich návrhy tam nejsou, ale já bych skutečně si přála, aby ta ma- paní Meissner v tom kompromisním návrhu zůstala, respektive aby ho mohla ona podpořit. A proto bych navrhovala, abychom se ještě v krát krátkém diskusním kole na tom dohodli a pak dáme na jeho sekretariátu, zdáli ten globalizační fond v textu zůstane nebo ne. Kompromis E. Tady se domnívám, že všichni zúčastnění, kteří se vyjádřili k tomto kompromisu, se vyslovili ve stejném směru a ve stejném duchu. Ta věta končí, poslední věta končí na místě. Aus. The revenue and the and the expenditure side. Tečka. Na tomto místě končí ta věta a ten dovětek byl eh, vyškrtnut, takže se o něm nehlasuje. Všemu ostatnímu mohu pouze vyjádřit podporu, souhlasím s tím a prosím, mějme na mysli, že potřebujeme eh, vysvětlení, co znamená enhanced cooperation, posílená spolupráce to musí být skutečně ještě jednoznačněji formulováno a dojednáno, jinak budeme zapředat do stejného problému opakovaně. A proto bych navrhovala v tomto světle už eh, neuvádět a eh, eh, neopírat se o enhanced cooperation, teda posilnou spolupráci, protože tím si sami budeme klást kameny na cestu a nedostaneme se dál. To je teda můj dojem po té poněkud zapeklité otázce příslušností obou výborů. Skutečně není eh, logické, že předkládáme stanovisko ke zprávě, která ani nebyla předložena ještě výboru eh, pro ženy. Tudíž vlastně nemůžeme tady vytvářet žádné vazby nebo spojení s výborem žen. To je skutečně eh, stěží pochopitelné. Ale dobře, to podstatné zde bylo řečeno a chci ještě jednou všem poděkovat, kteří se vyjádřili k věci. Děkuji. Děkuji, paní Cimr. A hlasování bude zítra dopoledne v 9.30. A nyní další zpráva. Paní Marian Harken, HDP. Měření pokroku v měnícím se světě, prosím, paní Harkin. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé bych chtěla poděkovat všem, kteří předložili pozměňovací návrhy. A já jsem velmi ráda, že řada pozměňovacích návrhů zdokonalila, zlepšila původní návrh textu. A za to jsem velmi vděčná. A snažila jsem se zahrnout značný počet kompromisních návrhů. A některé další, u kterých jsem naznačila mínus do hlasovacího seznamu, ne snad proto, že bych nesouhlasila s nimi, ale myslím si, že koncept nebo myšlenka už je zahrnuta, buď v kompromisních návrzích nebo v textu samotném. A pokoušela jsem se zajistit, aby zpráva byla konzistentní a abychom nehovořili dvakrát o jedné věci. A velmi obecně, jako určitá deklarace k HDP a překročení HDP, my potřebujeme konzistentní kroky a v mém stanovisku se řeší řada otázek, ale je třeba také uznat, že v určité fázi bude třeba je integrovat. A z tohoto hlediska se budeme zabývat jejich dopadem na politiku. To je to, co následuje. Je třeba vlastně uznat, že, že musíme překročit rámec HDP a ty ukazatele, které třeba zahrnout, tak tady jsem skutečně spokojená s tím, co je vyjádřeno ve stanovisku snažil jsem se zahrnout každou věc pouze jednou. A také jsem změnila pojem opatření. Změnila jsem opatření a dále tady máme tedy ukazatele místo opatření. Obecný komentář k 57. Tady je došlo k chybě u kompromisu a pozměňovací návrh 57 není zahrnut. Eh, my jsme, my jsme se o tom bavili s paní Cimr, on o tom ví. A bohužel to pořád je na hlasovacím seznamu, takže o 57 se bude hlasovat tady odděleně, není to, není to součástí kompromisu. Já bych poprosila osoby, které se, jed, které se baví o té předcházející zprávě, by se měly bavit mimo zasedací sál. Velmi to Velmi to ruší naše jednání, takže paní Cimr, bylo by možné vést toto jednání mimo sál, protože skutečně to ruší osoby, které naslouchají naší současně probíhající rozpravě. Prosím, paní Harkin. Děkuji. Téměř jsem skončila a jednu věc bych zde chtěla zmínit a já jsem panu Dojčovi e-mailovala, je to pozice 64, který hovoří o HDP který zůstává hlavním kritériem pro určování způsobilosti pro pomoc v rámci regionální politiky. A v původní části hovoří o národních úřadech, které by měly eh, používat jiné ukazatele. Já vím, že v regii je spor na toto téma a vím, že, že by bylo možné to trochu změkčit a formovat to tak, že významným kritériem nebo klíčovým kritériem. Pokud eh, si skutečně myslíme, tak jak říká první kompromis, že HDP je důležitým ukazatelem pro hospodářský růst, není to je nepřiměřený jako jediný nástroj pro řízení politiky. A v obsahu zprávy je skutečně obsažen, je zahrnuto, že pro tuto oblast by HDP měl zůstat hlavním kritériem. A pro regionální politiku je skutečně používáno celé řady dalších eh, ukazatelů pro určení způsobilosti, takže věřím, že se nám podaří to změkčit a že budeme schopni zapracovat vlastně hlavní zaměření zprávy, tedy stanoviska. A velmi se těším na to, co k tomu mají kolegové. Děkuji. Pan, pan Helmer a paní Lambert. Eh, chraň Bůh nebo Bože můj, já mám hrůzu z toho, že jsem první na řadě, kde jsou ostatní eh, poslanci z EPP, ale my máme vážné starosti v naší skupině. Ale vy jste se hlásili jako první, proto eh, jsem vás vyvolala jako prvního. To je nesmírně šarmantní od vás. Děkuji. Takže dovolte, abych pokračoval ve své myšlence. Máme skutečně vážné starosti s té, s touto zprávou. Faktem je, že HDP je eh, již eh, dobře etablovanou a pochopenou eh, ekonomickou veličinou, objektivní, která je definována, je používána po celém světě, snadno se užívá mm, za účelem mezinárodního srovnání, ale slýchám zde hlasy, které říkají, ano, bude to dost důležité, ale mně se zdá, že význam toho, této, zpráv, této zprávy je jaksi spíš do popředí postavit jiné veličiny a tuto veličinu dát stranou, ale vzhledem k tomu, že je to tak dobře definovaná a etablovaná veličina, tak snad by bylo Eh, asi vhodnější pro tento výbor, kdyby eh, postavili do popředí eh, méně konkrétní veličinu, nejasnou, vágní, místo věcí, které lze konkrétně definovat. My jsme se vyjádřili v pozměňovacím návrhu 31, aby komise předložila nové ekonomické indikátory. To je poměrně divné. Měli bychom mít jasnou představu, jakou, jaké by měly být. A dále pak článek 45 vyzývá komisi, aby nahradila HDP něčím, HDP něčím jiným a to je skutečně velmi odvážný požadavek nahradit něco, co je dobře pochopeno a etablováno po celém světě něčím, co je snad ještě o něco málo lepší. Samozřejmě existují mnoho, existuje mnoho důvodů pro zohledňování různých ekonomických indikátorů a jsou mnohé, ale já se domnívám, že bychom měli zvolit ten nejlepší, nejetablovanější, e, nejosvědčenější. V tomto duchu mám jeden návrh a sice máme situaci, kdy členské státy eurozóny se vzdali e, možnosti kontrolovat svých, e, své vlastní měnové politiky a e, také úrokové sazby. Některé státy, například Řecko, ale nejenom Řecko, Rusko trpí v důsledku toho skutečně velmi vážně. To znamená, chceme-li eh, brát v potaz další ekonomické indikátory, snad by komise mohla vymyslet nějaký indikátor, který bude měřit eh, škodu způsobenou euru eh, jinými zeměmi nebo některými státy eurozóny. Děkuji vám, paní Lambergi. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat zpravodajovi za práci na tomto tématu. Pokud je o 35, to je věc, kde jsme se zabývali načasováním a posunem od jedné sady ukazatelů k druhému souboru ukazatelů. A to udělala komise v minulosti, to udělali i konzervativci, snažili se nalézt alternativní ukazatele. A obava u HDP je z naší strany, že, jak řekla paní Harkin máme jasně ve zprávě, už to není pouze ekonomický, jeden z mnoha ekonomických ukazatelů, ale je to ekonomický cíl s velkým E. A v Lisabonské strategii opatření pro nárůst HDP byla vždy považována za pozitivní a ne vždy jsme se zabývali tím, jaký je dopad tedy dalšího nalévání eh, peněz do ekonomiky. A jeden z příkladů, který se často zmiňuje, je, že čištění tedy škod v oblasti znečištění ropou může být dobré pro HDP, ale je to velmi špatné pro životní prostředí. Tedy zabýváme se tím, jaké existují ukazatele, kromě toho, které poskytují lepší globální přehled o situaci a neopírají se tak eh, výrazně o to, co používají tedy strategové a politici jako měřítko pokroku, tedy jedině z hlediska HDP. Tedy pozměňovací návrh 45 tady vyzýváme, aby HDP v dlouhodobém horizontu tedy HDP bylo nahrazeno. A celá řada rozhodnutí zatím nesouvisí bezprostředně s nárůstem prostředků v ekonomice. Jak už jsem řekla minule, orientace zprávy paní Harkin je velmi pozitivní. Podpoříme pozměňovací návrhy, my sdílíme její zájem u pozměňovací návrhu 65 a pokud se nalezne alternativní formulace, tak bychom byli velmi vděční. Jinak budeme hlasovat proti v současné podobě. A některé další pozměňovací návrhy, které byly předloženy, nezapadají do zprávy o ukazatelích. Jsou to užitečné náměty, myšlenky, ale jak řekla paní Harkin, tak se nestotožňují se zaměřením této zprávy. A možná pokud uděláme něco nečekaného zítra při hlasování, tak právě proto, že bychom se chtěli držet té základní orientace u těchto ukazatelů. Děkuji. Paní Morán Šachti a potom paní Gans. Paní Morán Šachti. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla vzdát hold eh, práci paní Harkin. Pracovala velmi svědomitě jak je pro ní obvyklé. A vidíme, že od doby, kdy začal existovat tento pojem HDP, by bylo dobré zajistit určitý vývoj z hlediska samotné koncepce HDP. Nicméně musím říci jménem EPP a tak zareaguji na předřečníka, který se znepokojoval ohledně HDP a jeho existence. Chtěla bych říci, že někteří z mých kolegů se obávali, že jistá kritéria, která jsou navrhována v pozměňovacích návrzích dnes, tady, že tato kritéria nebudou dostatečně měřitelná a tudíž nebudou moci být eh, součástí dopadových studií, které mají velký dopad na politické rozhodování, které z toho může vyplynout. Na druhé straně některé z těchto kritérií se dotýkají života občanů. Řekla bych velmi osobním způsobem. A skutečně jsou součástí velmi obtížně měřitelných systémů, tedy obtížně objektivně měřitelných. To je například důvod, který se týká soukromého života, duševního blaha a tak dále. Můžete mít velmi vysoké HDP v nějakém státu a přitom tam budou lidé, kteří mají nízkou životní úroveň, protože využívání jakési návratnosti tohoto HDP není dáno ve prospěch našich spoluobčanů. A na druhé straně vidíme, že některé návrhy na nové ukazatele jsou nesmírně křehké a spíše mm, spadají do oblasti citlivých věcí než do oblasti skutečně strategických analýz. A z tohoto důvodu někteří z mých kolegů studovali mm, jaksi výrazně tyto návrhy a proto zatím ještě nemáme dohodu ohledně C, D, E a F kompromisu, kde se právě navrhují tyto kritéria, která jsou velmi choulostivá a nedostatečně stabilizovaná. Takové je stanovisko EPP. I když víme dobře, že musí dojít k vývoji HDP, musí se vyvinout stabilní měřitelné, vnímatelné a srozumitelné ukazatele, tak abychom je mohli dobře využívat. Děkuji, paní Gönc. Děkuji, paní předsedkyně. Já se rovněž domnívám, že je to velmi významný a také aktuální dokument. Viděli jsme během krize, že byť jsme měli velmi přesnou a rychlou statistiku o poklesu HDP v jednotlivých zemích, také jsme nabili dojmu, že existují velmi závažné sociální důsledky téhož, ale neměli jsme žádné ukazatele, které by vypovídali o tom víc. A proto se domnívám, že je na čase na tom zapracovat. A také ti, kteří řekli, že HDP je jeden z důležitých ukazatelů, mají pravdu. E, ale HDP je rovněž e, e, něco, co pokrývá Eh, řadu vlastně eh, základních procesů, například eh, růst chudoby, růst nerovností, také nerovnoměrné rozložení bohatství v jednotlivých státech EU. A proto se také domnívám, že něco z toho, co zmiňujeme v pozměňovacích návrzích, nebude snadné měřit. Nebude skutečně snadné na tom pracovat, na tom sociálním rozvoji a proto bychom se měli spoléhat na metodologii, kterou sami nemusíme vynalézat, ale je důležité tyto eh, změny brát v potaz. A rovněž jsem velmi vděčná za práci odvedenou paní Harkin. Myslím, že kompromisní návrhy jsou skutečně velmi dobré, zejména ty, které slučují jednotlivé návrhy a doufám, že skutečně se dopracujeme k něčemu, co bude důležité i perspektivně. Paní Zimmer má slovo. Zimmer. Já Ano, já bych nejdříve chtěla také poděkovat za práci paní Harkinové. My už v předstihu, ještě než toto téma bylo přijato, tak jsme věděli, že právě u té otázky HDP a mm, bude kontraverzní diskuze, protože představy ohledně toho, co se musí pokrýt a jak se má měřit pokrok, a že tam musí být zahrnuté také ekologické a sociální otázky, to vše jsme tušili předtím. A samozřejmě věděli jsme, že tady budou různá stanoviska. Proto bych chtěla poděkovat za to, že velká část pozměňovacích návrhů které předložila moje frakce. Takže tyto návrhy byly v široké míře přijaty do kompromisu. Lituji, že tady je jeden kompromis, který právě nepřijal náš požadavek ohledně měřitelného pokroku v propojení s představami o kvalitní práce. To bohužel nemohlo být převzato, ale myslím si, že mnohé bylo začleněno a zpráva je nyní jaksi mnohem šířeji pojata a mus, co se týče kompromisu, můžeme je eh, podpořit s výjimkou jednoho kompromisu, z kterého jsem se já potom eh, stáhla, právě to souviselo s tou kvalitní prací a to nebylo převzato. Takže srdečné díky za tuto možnost také i nadále ještě společně měnit toto stanovisko. Paní Schröter a pan, potom paní Ungurovánu. Děkuji. Já bych se chtěla ještě vrátit k prvnímu příspěvku. Já mám za to, že skutečnost, že HDP nás nedovede tam, kam se dostat chceme, to už komise jasně řekla ve svém dokumentu. To znamená, jednou ze stěžejních výpovědí je konstatování, že HDP nepopisuje dostatečně blahobyt a dvě třetiny populace EU to takto i vidí. A tudíž to musíme nutně změnit. A pak ten dokument předkládá různé návrhy, které byly ostatně i předloženy konzervativním eh, předsedou s kolegiem na úrovni OECD a to nesmíme zapomínat, takže Není pravda, že by paní Harkin nebo Levice v tomto domě, v tomto parlamentu hm, si to vymysleli, ale pouhým um, užíváním HDP můžeme jaksi svedeni na cestě a eh, nemusí se podařit prostředky eh, vynakládat cíleně. Eh, to chci teda pouze zopakovat, komise to doložila a rovněž reaguje na řadu bodů, například na převažující většinu v populace EU. Nejdůležitější věta ve sdělení komise je ta, že neexistují žádné nepřekonatelné překážky to změnit, to znamená zavedení nových kritérií, kromě HDP, tak, abychom mohli přesněji e, situaci popisovat, abychom mohli přesněji vystihnout, zdali e, vláda e, se vydala správným směrem či nikoli. A pak ještě jeden bod, a sice parlament ve své drtivé většině na posledním plenárním zasedání se vyslovilo pro eh, zařazení indexu Gini kromě HDP tento index Gini je skutečně eh, určován eh, v mezinárodním měřítku a je tudíž i snadné jej okamžitě zavést, kromě HDP, protože právě on umí popsat že například v regionu, který vykazuje růst HDP, dochází ale k velkým nerovnostem. To ještě neznamená, že víme, co dělat, ale vykresluje to již objektivnější obrázek o situaci a to má stěžení význam na financování z fondu a zdrojů Evropské unie. A myslím, že by bylo záhodno, aby se tento výbor tímto tématem eh, více eh, zabýval a přejal vlastně i to mínění většiny obyvatelstva HDP, eh, v EU, eh, e totiž že HDP nepopisuje všechno to, co si pod blahobytem představujeme. Děkuji. Děkuji a než se vrátím k paní Harkin, má ještě slovo pan Ongariano. Eh, GDP. Děkuji. Já bych chtěl podoknout, že HDP není dokonalý ukazatel. To je pravda a chci doplnit, že HDP současně je nenahraditelný, protože něco měří a měří právě ekonomickou aktivitu v jednom roce. Když dovolíte, já se pokusím sdělit, co měří ta kritéria, která máme sebou. Kriminalita, kulturní účast, rodina, úroveň důvěry veřejnosti. Duševní blaho, mental well-being. A proč bychom eh, do této sbírky nezařadili také social networking, vytváření sociálních sítí? Paní předsedkyně, nebude možné tady eh, skutečně projít všechny ty návrhy. Možná si to můžete domluvit bilaterálně, ale zmiňte se pouze u těch hlavních pozměňovacích návrhů, protože nebude možné zde probrat všech 14 pozměňovacích návrhů. Ano, dobře jsem to pochopil. Chci hovořit o pozměňovací návrhu 4, kde je uvedeno, že HDP je ukazatelem jedinečným a současně nepřiměřeným. A já si myslím, že tato definice nepatří do seriózní debaty a chci také upozornit na poznat návrh 17. Subjektivní blaho. To spíše souvisí s, u kompromisu C, to souvisí spíše s ideologií a s ničím jiným. Uh, thank you. Um, Děkuji a Marian Harkin na shrnutí. Děkuji, paní předsedkyně. Velmi stručně bych se vyjádřila ještě k některým návrhům. Souhlasím s Rogerem Helmerem, je to dobře etablovaný a chápaný indikátor HDP, ale domnívám se, že většina bude souhlasit s tím, že potřebujeme ještě dodatečné ukazatele a také komise sama řekla, cituji, existuje eh, jednoznačný důvod pro doplnění HDP se statistikami, které vyjadřují jiné sociální, ekologické a ekonomické aspekty. A domnívám se, že problém zde e, není v tom, zdali potřebujeme další ukazatele, ale spíše, jaký má být jejich rozsah. My musíme postupovat koherentně a důležité také je říci, že HDP nepoměřuje například ekologickou udržitelnost. Kdybyste například v Jižní Americe pokázal, pokázali celý, eh, všechny lesy, tak by to snížilo HDP, ale eh, pro společnost jako takovou by to nic, nic eh, nepřineslo. Já se domnívám, že teda většina z nás souhlasí, že potřebujeme další indikátory. A to zaznělo z úst mnoha řečníků, takže nemusím ehm, v tom pokračovat. Madame Chartier. Měla jsem pocit, že v některých kompromisních pozměňovacích návrzích, na které jste se odvolávala, kde jsem um, doplnila výraz such S, například kompromis F a G, tam hovořím o různých kategoriích. Tam jsem um, neuvedla seznam, ale uvedla jsem jako například such S, to znamená, že tam může, máme určitou volbu, protože jako uh, chudoba, uh, účast na kultu, kulturním životě a tak dále místo abych já rozhodovala o tom, jaké kategorie eh, tam mm, mají být, jsem se snažila tam zahnout co nejvíc, ale tím, že jsem tam dala ještě výraz such as, jako například jsem naznačila, že teda ta volba je na vás, respektive, že je tady možnost volby a doufám teda, že se nám podaří nalézt společného jmenovatele v tomto ohledu. A já jsem se skutečně snažila eh, v tomto výjít vstříc. Paní Cimr, ano, my jsme se nezhodli na vše všech kompromisních návrzích. Myslím, že jsem už dále zajít nemohla, ale chápu, co říkáte. Paní Schröder, byste mm, to velmi koherentně vyjádřila, totiž tu potřebu um, doplnit další ukazatele. A pan Onger, máte pravdu, pokud jde o pozměvací návrh 4 a když se podíváte na pozměňovací návrh 5, to je můj, já jsem ho změnila. Neměla jsem pravdu v tom, když jsem tam dala slov, slovko totally a také jsem jej pak vypustila. E, to byla moje chyba. Pozněvací návrh 17, e, paní Gans, ano, souhlasím, vertikální distribuce bohatství není um, vždy zohledňována a statistika to dokládá, když se podíváte na distribuci bohatství globálně, tak to určitě není realizováno na vertikální bázi. Nejsem si jistá teda, o co tady jde, ale souhlasím s vámi, pokud je o pozměňovací návrh 4. Děkuji vám mnohokrát a hlasování proběhne zítra v 9.30. Další bod je, je směrnice o provádění promiňte, provádění směrnice o službách a e, navrhovatelem je Jean-Luc Benmia. Hned dostane slovo a chci ještě požádat řečníky, aby dodržovali dvouminutový časový limit, ale samozřejmě to neplatí pro zpravodaje. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím e, být co nejkonciznější. Je to choulostivé stanovisko, choulostivá směrnice, která vyžaduje kompromisy, které navrhnu. Co se týče odstavce 1, tady je kompromis, který se profiluje ohledně kompromisu C. Tady jsem přepsal také pozměňovací návrhy 16, 17 a 18. A vypadalo to, že to nečiní nějaké velké problémy žádné skupině. Co se týče odstavce 2, kompromis D, tak samozřejmě tady je to mnohem komplikovanější. Tady navrhuji kompromis. Je to 23, 24, 25 a 29. To jsou pozměňující návrhy, které jsou základem tohoto kompromisu. Odstavec 4. Tak tam jsou zřejmě největší problémy. Tam není k tomu kompromis. Musím říci, že ústní pozměňovací návrh pana Baltasára mi připadal jako určitý kompromis. A mám pocit, že jednoznačně reagoval na prohlášení pana Barniera, komisaře Evropské komise v tomto ohledu. Teď eh, kompromis E, pátý odstavec. Tady jsem vykázal 41, 42, 43 a 44. To byl základ tohoto kompromisu. Odstavec 6. Kompromis F tady jsem využil 50, 51, 52, 53, 54 a 55. To byl základ tohoto kompromisu. A nyní přejdeme na úvodní ustanovení. Kompromis. A tam máme pozměnací návrh 2, 4 a 5. To je základ tohoto návrhu. Kompromis B je to malé a, úvodní ustanovení a pozměňovací návrh 8 a 9. Myslím, že tím jsem to všechno probral. To jsou všechny možné kompromisy, které tu jsou. Samozřejmě si uvědomuji potíže, které s tím souvisejí, zvláště v souvislosti s odstavcem 4. To opět znova připomínám. Thank you, uh, Elizabeth Schroeder. Děkuji, Elizabeth Schröter. Ja, vielen Dank. Ano, děkuji mnohokrát. Takže eh, máme tady zpravodajku také, stínovou zpravodajku, která diskutovala s Jean-Lucem. A já bych chtěla předat některá sdělení za ní. Ona pracuje jménem zelených, takže jednak bych chtěla poděkovat za tyto kompromisy které v celku jsou velmi dobré. Mnohé můžeme podpořit. My jsme zastánci směrnice, která vytvoří jednoznačné právo v Evropské unii, ale máme pochybnosti ohledně definicí. Zda tyto definice jsou skutečně vhodné a co očekáváme od této směrnice. Takže je otázka, jak to bude vidět, vypadat nyní s ohledem na to, co bylo přijato z hlediska směrnice o službách. Došlo také ke změně smlouvy. My si myslíme, že je to výhodné. Členské státy nyní mají větší pravomoci. A myslím si, že toto by mělo být výrazněji zohledněno. A mám dojem, že v definicích mm, to není právě vhodné místo, které by toto bylo této věci nápomocné. Druhý bod který je podstatný a kde bezpodmínečně podporujeme Jean-Luca, to je pracovní právo a lepší pracovní podmínky, tento požadavek. Já si myslím, že tady má zpravodaj naši stoprocentní podporu a je důležité, aby tyto kompromisy v této oblasti prošly. Takže to jsou dvo, dva body, které jsem zde chtěla sdělit a doufejme, že to bude korunováno úspěchem. Thank you. Uh, Mr. Christen... Děkuji, pan Kristensen a potom paní Morášáči. Prosím. Děkuji. Paní Šrotr to řekla dobře. Chci poděkovat panu, Kristen, panu zpravodaji za práci a kompromisní návrhy zahrnují všechny rysy, které můžeme mít v souvislosti s eh, naplňováním směrnice o službách. Je to velmi důležité z hlediska volného pohybu osob a poskytování služeb eh, v přezhraničním kontextu. Aby to nebylo tak, že pravidla vnitřního trhu budou stát nad právy eh, pracovníků, jak se někde děje. A jak řekl zpravodaj, nastávají potíže. A musíme zde mít další definici. Co jsou tyto služby ve vš- všeobecném zájmu a jaké jsou tedy ekonomické služby? A to se těžko definuje samozřejmě, protože členské státy zavedly to, co považují za vhodné v tomto směru. Ale my přesto potřebujeme se více soustředit na to, co tyto skutečnosti pokrývají a o čem budeme hlasovat, ale zpravodaj odvedl skvělou práci. Děkuji. Děkuji. Paní Moran Šachtě a potom paní Gruny, paní Moran Šachtě. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla připojit ke všem vystupujícím, kteří vyzdvihli práci jean luc Benamiase. A pokud jde o EPP, a abych byla stručná a rychlá, EPP přijímá kompromis A, B a přijímá také kompromis C a kompromis E. Zbývá otázka u odstavce 2D, který není v této podobě eh, přijímán. EPP. EPP tady nesouhlasí a u odstavce 6 kompromis F. Podobně u odstavce 25 EPP má velké výhrady a hlasování zde bude mimořádně důležité. Tolik tedy poznámky za naši politickou skupinu. Děkuji paní Gruny a potom pan Baldezár. Pascal Gruny, prosím. Děkuji paní předsedkyně. Já budu velmi stručná. Já bych jenom si přála, aby pan Benamias, kterému děkuji za to zpracování tohoto složitého tématu, chci se zeptat na 46. Vy jste vyzval k tomu, abychom hlasov, aby se hlasovalo záporně a tady bychom mohli pomoci občanům, aby získali větší transparentnost, pokud jde o úřady a tady bychom tedy si přáli něco jiného, aby došlo k odpovědi. Pan Baldesari. Děkuji, paní předsedkyně. Nemám moc, co bych eh, doplnil k tomu, co řekla kolegyně za EPP. Ale domnívám se, že mu povinností vás informovat o tom, že jsme vděční za vše, co udělal zpravodaj, aby našel styčné body u této směrnice, která je nesmírně významná a aktuální. Bohužel, ale nás dělí odstavec čtyři a v této věci bude asi obtížné jako si představit eh, prostor pro dohodu. I když eh, byly předloženy další pozměňovací návrhy kolegy, což eh, jde tedy směrem ke kompromisu, který jsem navrhl. Naše stanovisko bylo již popsáno a na každý pád směrnice bude postupovat dále, to je důležité. A uvidíme, eh, s jakými důrazy to bude předloženo na závěr. Děkuji. Paní Harkin a potom zpátky zpravodajovi. Děkuji. Jako další řečníci chci poděkovat eh, panu Benamiasovi za práci na této velmi rozporné, velmi složité otázce. A tady je skoro nemožné dosáhnout dohody, přesto mu chci poděkovat za jeho usilovnou práci. Velmi stručně budeme schopni podpořit eh, návrhy A, B, C D nepodpoříme, protože tam se hovoří o revizi směrnice. A D je také v pořádku. Odstavec 4 samozřejmě je hlavním otazníkem. Tam jsem předložili za ALD řadu pozměňovacích návrhů a uvidíme, jaké podpory se jim při hlasování zítra dostane. Ale ještě jednou chci poděkovat panu Benamiasovi za jeho usilovnou práci na toto téma. Děkuji a pokud se někdo další nehlásí, tak se vrátíme ke zpravodaji panu Benem Jasovi. Dobrá. Takže, co se týče tohoto pozměňovacího návrhu 48, já jsem ho přečetl, já ho neumím z paměti. Ale samozřejmě, že e, tady se může změnit stanovisko k tomuto pozměňovacímu návrhu, to není problém. Co se týče těch ostatních, no, co bych k tomu mohl říci? Pane Balzasár, já jsem řekl, že váš ústní pozměňovací návrh, pokud na něm budete trvat, že možná, že na něm nebudete trvat, eh, v takovém případě nevím, jestli si ho mohu ponechat já, ale zdálo se mi, že ten váš pozměňovací návrh odpovídal tomu, co říkal pan Barnier v posledním vystoupení jako komisař Evropské komise. Zdálo se mi, že je to akceptovatelný kompromis ohledně opakující se žádosti ze strany Evropského parlamentu v souvislosti s touto směrnicí o službách, v souvislosti s těmi šedými zónami, které obsahuje tato směrnice. Co mě se týká, já nemohu jít dál. To není možné. Váš pozměňovací návrh mi vyhovuje, připadá mi být kompromisem, pro mě je akceptovatelný a nemohu jít dál ještě z hlediska obecných definicí které jsou součástí směrnice o službách. A co se týče všech těch potíží a šedých zón a tak dále a e, vlastně deficitu a uživatelů, to jsou ty obtížná místa této směrnice z hlediska vyhodnocování. A přiznejte, je to velmi obtížné, protože tady nemáme k dispozici tu zásadní zprávu. O to je to ještě komplikovanější, pokud o to máme hovořit jako výbor. Vlastně my víme, proč tu zprávu nemáme. Jsou tam určité závažné osobní důvody, zpravodajky, které jak si to vysvětlují. Samozřejmě, mohu udělat pár kroků vpřed, jsem ochoten to udělat, už jsem je udělal, ale ty zbývající části, no tam nemohu pokročit příliš daleko, děkuji. Uh, Děkuji mnohokrát a hlasování eh, se uskuteční rovněž zítra ráno. Začínáme v 9.30. Dalším bodem eh, na programu je prezentace studie a sice provádění směrnic v oblasti bezpečnosti a zdraví eh, zaměstnanců při práci jako nákladový faktor. Paní Raves z Rambo Consulting předloží studii, která vznikla Eh, v roce 2010, ale ještě předtím eh, dám slovo panu Takulovi, řediteli agentury v Bilbao, který eh, promluví během několika minut dříve než naše hlavní přednášející dorazí. Takže prosím, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si pročítal tu zprávu velmi pečlivě a e, e, než jsem e, tak učinil a když jsem slyšel o tom, že tato zpráva má být předložena, tak můj první úsudek byl poměrně kritický. Štojbrova zpráva je velmi dobře známa v evropských kruzích o ochraně a bezpečnosti zdraví při práci. Diskutovali jsme o tom již v rámci tripartity a poradního výboru pro ochranu zdraví, bezpečnost bezpečnosti a hygieny. A vlastně Všichni kromě jednoho měli velmi kritický postoj, zejména pokud jde o um, omezování rizik malých a středně velkých podniků ta e, agentura Rambo Consultancy e, je zejména teda slavná za své dovednosti v oblasti ochrany a bezpečnosti zdraví, to znamená za své studie. Ta zpráva je nyní v našich rukou a mám napřed několik kritických připomínek. Je tam několik nedostatků v té zprávě. E, zmínil bych se o některých. Je tam teda řada důkazů o ekonomických výhodách e, ochrany zdraví a e, bezpečnosti při práci na rozdíl od e, zprávy ILO odhaduje, že 4% HDP e, se globálně ztrácejí a také WHO provedla studii o globální zátěži nemocí a dospěla k závěru, že 5 zátěže je způsobeno prací v průmyslových zemích, například v Evropské unii. A nedávno eh, Austrálie podala zprávu eh, v podobě studie, že 5,9 téměř 6 se ztrácí v Austrálii na HDP způsobeno nedobrými pracovními podmínkami. A nakonec finská studie dospěla k závěru, že předčasné odchody do důchody do důchodu, to znamená lidé, kteří odcházejí ve věku 57,6 místo um, ve věku 65 nebo 67 letech, eh, způsobují ztrátu HDP ve, nebo újmu HDP eh, ve výši 25, 25 miliard Eh, ve Finsku. Takže když to vynásobíme potom příslušným ukazatelem, tak dospějeme k číslu, k číslu za celou Evropskou unii. To je teda ta řádová velikost problémů, v nich eh, se očekáme, za, oček, ocitáme. Za druhé, nedomnívám se, že velkých administrativních úspor bychom dosáhli eh, rekvalifikací těch 20 tisíců inspektorů práce, ale snížilo by to stávající náklady eh, nekvalitních pracovních podmínek. Například máme 25 až 26 milionů lidí, kteří jsou postižení a pobírají invalidní důchody. Máme asi 2 miliony lidí eh, nebo o 2 miliony lidí eh, víc, promiňte, 2 miliony lidí, kteří přibývají ročně a mají trvalé postižení. Eurostat eh, hlásí 7 milionů úrazů, pracovních úrazů a také vysoké číslo nemocí z povolání. A také ministr práce jedné země řekl, že každý třetí švédský zaměstnanec eh, je nemocen. Takže když se podíváme na tu věc eh, celkově, tak mám dojem, že nikdo z dotazovaných v té zprávě nebyl inspektorem eh, práce, dokonce ani podnikatel, protože to vypadá tak, že těch 20 tisíc inspektorů by muselo čekat velmi dlouho, než by se k něčemu eh, dopracovali majitele malých, středně velkých podniků očekávají návštěvu inspektorů každých 20 let a průběžná doba této návštěvy je 2 až 3 hodiny. To mi nepřipadá jako administrativní zátěž, ale přesto přeze všechno navzdory určitým výhradám se domnívám, že eh, to jsou spíše pozitivní komentáře. Prezentace zprávy je velmi dobrá. A většina těch zjištění a také doporučení a závěrů je rozumná. Vědecká práce Evropské agentury, to znamená naší agentury, je skutečně eh, všeobecně uznávána online eh, eh, nástroj ehm, pro posuzování rizika je zmíněn rovněž a je tam pochválen. Dnes ráno jsem se setkal s členy výboru pro sektorový dialog a komise a diskutovali jsme i se zaměstnavateli a zaměstnanci a oni všichni mm, e, jsou spokojeni s tímto online mm, nástrojem pro hodnocení rizika. To je teda naše řešení. Shrnuto a podtrženo se domnívám, že je to dobře sepsaná zpráva, a chci poděkovat Evropskému parlamentu a agentuře Rambo za e, dobrou práci. Děkuji. Děkuji mnoha, mnohokrát a nyní dávám slovo hned paní Sibest z Rambo Consulting, aby nám představila její zprávu v rámci pracovního programu 2010. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Já jsem právě dorazila, myslím, že moje prezentace by se měla objevit na monitoru. Ano, je to tam. Vím, že již zazněl úvodní komentář k této zprávě, slyšela jsem až ten závěr, ale nebylo to až tak nepříznivé. Takže vám děkuji. Ano, jsem zde od toho, abych prezentovala tuto zprávu o implementaci směrnice o bezpečnosti a zdraví při práci jako nákladový faktor my jsme se na, to, na tom pracovali posledních několik měsíců. Cílem studie je, myslím, že si musím nasadit brýle, cílem studie, jak se zde uvádí, je pokusit se o získání lepšího pochopení významu organizační ochrany bezpečnosti a zdraví, protože by to mohl být faktor, který může přispět k ekonomické života schopnosti podniků, zejména malých a středně velkých. Rovněž jsme zkoumali potenciální účinky návrhů směřujících ke snížení administrativního nákladu zejména v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci také jsme zkoumali, v jakém rozsahu a jak, v jaké kvalitě jsou prováděny stávající eh, ustanovení, zejména ze strany malých a středně velkých podniků a zda eh, snižování um, informačních povinností eh, bude překážkou při dosahování cílů, celkových evropských cílů v předcházení a snižování výskytu pracovních úrazů a nemocí z povolání. Studie eh, zakládá na rozsáhlém eh, dokumentárním eh, průzkumu, zejména dokumentu z OSH. Také jsme vedli rozhovory s řadou expertů zainteresovaných stran Evropské komise, zaměstnanců OSH a e, zaměstnanců obecně a některých dalších odborníků. Stručně o organizaci ochrany eh, bezpečnosti a zdraví. Hlavní směrnice je směrnice číslo 89 lomeno 391, to je rámcová směrnice, která definuje klíčové zásady předcházení a ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a vzhledem k tomu, že se jedná o rámcovou směrnici, tak má ještě celou řadu souvisejících směrnic 19 až 20 o konkrétních věcech. Směrnice e, jsou v platnosti již několik let a poslední revizi, kterou jsme nalezli, e, této směrnice byla z roku 2004, kdy komise provedla e, revizi, která Eh, ukázala celou řadu značných nedostatků na úrovni podniků, zejména malých podniků, pokud jde o jejich provádění této legislativy. Některé z hlavních nedostatků se týkaly hodnocení rizik, účasti zaměstnanců, na organizaci bezpečnosti a ochraně zdraví v práci a školení v, te, v této oblasti a také e, v tradičních e, vysoce rizikových sektorech, například zemědělství a stavebnictví. Tam se vyskytovala řada problémů, ale také bylo zjištěno, že implementace e, těchto směrnic přiměla členské státy k tomu, aby přešli od původních nařízení, které se spíše orientovali na zjednávání nápravu, eh, aby teda přešli eh, k principu prevence. Ty hlavní nedostatky, které byly identifikovány, vyplývaly zejména z nedostatku informovanosti, eh, konkrétních informací tedy a cílených informací které, kterých se nedostávalo eh, pracovníkům, také eh, eh, obecně slabé dovednosti a schopnosti v podnicích. A to souvisí také s nedostatkem zdrojů pro vzdělávání pracovníků a manažerů a také nedostatečný přístup k specializovaným technickým službám poskytovaným externě. Řada těchto nedostatků byla pak e, řešena celkovou strategií EU o zdraví a bezpečnosti při práci za období 2007 až 2012. Cílem bylo dosáhnout nebo je dosáhnout 25% snížení výskytu e, pracovních úrazů po celé Evropské unii do roku 2012 v rámci této strategie se Ehm, vlastně eh, společenství eh, orientuje zejména na aktualizaci a zjednodušování stávající legislativy a poskytování určitých pokynů a kooperace a konkrétní akce samozřejmě musí provádět eh, zainteresované strany na národní úrovni, to znamená vznik národních akčních plánů, konkrétní zapojení jednotlivých teda účastníků už na trhu práce. Následuje akční program EU ke snížení administrativních zátěží. Zdá se to být něčím, co má potenciál Eh, narušit cíle nebo eh, být kontraproduktivním eh, ve vztahu k těm původním cílům do roku 2012. Cílem v tomto případě je snížit tyto, cíl, tyto zátěže rovněž o 25 do roku 2012. Program byl zaveden v roce 2007, pak proběhl velký rozsáhlý projekt, který měřil administrativní zátěže v celé řadě oblastí a to vyústilo ve sdělení komise v roce 2009, které identifikovalo 13 prioritních oblastí, z nichž jeden, jeden byl nazván pracovní prostředí a pracovně právní vztah vztahy. Eh, dále bylo předloženo osm návrhů eh, pro snížení opatření eh, v oblasti pracovního prostředí. Dva z nich bylo již schváleno, šest se nadále připravuje a je v různém stádiu rozpracovanosti a právě na těchto šest jsme se pak podrobněji v této studii zaměřili. Pohledneme-li na konkrétní návrhy snížení administrativní zátěže, tak hm, tím prvním a asi nejkontroverznějším je eh, vynětí velmi malých firm, respektive osvobození těchto firm od předkládání písemných hodnocení eh, rizik pro zdraví a bezpečnost ehm, je to důležité, protože oni obsahovali řadu povinností v rámci AKI, které musely být předkládány písemně, to znamená všechna ta hodnocení, která musela být předkládána. Podle našich informací e, toto konkrétní opatření bude ještě podrobeno hloubkové studii, kterou provede DG zaměstnanost dříve, než pak eh, budou zahájeny další akce v této oblasti. A jeden z těchto návrhů Ehm, naznač, vychází z toho, že všichni odborníci a zainteresované strany se shodli na tom, že to asi není nejlepší způsob, jak uchopit ehm, ten problém. Takže panuje zhoda v tom, že povinnosti by neměly být eh, zcela eh, eh, že teda malé podniky by neměly být zcela osvobozené od těchto eh, povinností. Spíše je nutno se zaměřit více na konkrétní rizika v závislosti na odvětví, sektor, v němž se podniky pohybují a samozřejmě je důležité i zjednodušit postupy. Takže by se zdálo z naší studie, že globální zrušení tohoto požadavku písemných hodnocení zřejmě eh, není schůdné zemena pro malé firmy, ale jak už jsem řekla, je třeba to podrobit hlubší studii, než bude možné tedy předložit sdělení a posléze i návrh. Další návrh eh, snížení z těch šesti, kterými jsme se zabývali, je návrh eh, umožnění odlehčené transpozice členskými státy u směrnice o BOZP. A to je věc, která je zvažována a panuje obecná schoda, že by bylo možné zlepšit vnímání účelu tohoto zákona a způsob, jak by měl být uplatňován. Je to určitě oblast, která si zaslouží větší pozornost, ale této fázi pro nás eh, není možné říci, jaký dopad by to mohlo mít na skutečnou eh, snahu o snížení administrativy, ale zřejmě ty, ty dopady by byly negativní. Další návrh eh, snížení je, aby kontrolní návštěvy byly efektivnější. Předřečník o tom hovořil. Je to také věc, která je stále zvažována. A opět, aby tyto návštěvy byly efektivnější, tedy s, využitím, s lepším využitím zdrojů, je obecně považováno za věc, která sníží administrativní zátěž. A není to významné riziko negativního dopadu v oblasti prevence. Podmínka tohoto, na, tohoto pohledu je, tedy to je, že by tyto kontrolní návštěvy měly být efektivnější, aby byly cílenější, opět, aby vycházely z rizika, aby se zaměřovaly na ty společnosti, které představují největší riziko a také, abychom mohli řešit jinak ty firmy, které představují velmi nízké, nízkou rizikovost. A existují i dobré příklady z některých členských států, které by mohly inspirovat společný přístup, který by se mohl rozšířit pro celou Evropskou unii. jsem trošku nastydla, paní řečnice se, se omlouvá. Další návrh snížení je zlepšení pokynů pro stavební firmy. A to je věc, která už je téměř dokončena na základě informací, které jsme dostali. A nikdo nebyl schopen rozpoznat nějaké negativní dopady, zlepšení tedy pokynů v tomto směru. To není sporné opatření, a z toho, od toho se očekávají pouze pozitivní eh, výsledky, tedy zlepšení situace na stavbách v rámci stavebnictví. Zjednodušení návrhu v hodnocení rizika u BOZP v podnicích. Toto je hlavní iniciativa naší oblasti zdá se, že je to určitě správný krok správným směrem, je to interaktivní záležitost. Máme hodnotit riziko v malých a středních podnicích a je to věc, která je považována pouze vysoce pozitivně. Jediný problém, který byl zmíněn, je, jak by to bylo přizpůsobeno pro jednotlivá odvětví a jednotlivé typy podniků. A tato míra přizpůsobení je velmi důležitá z hlediska užitečnosti tohoto nástroje. Je potřeba, aby to bylo skutečně přizpůsobeno specifickým potřebám konkrétních podniků. Konečně poslední návrh pro snížení administrativní zátěže zlepšit způsob, jak nakládat s klíčovými informacemi o karcinogenních eh, látkách. Revize směrnice právě probíhá a zatím není možné říci, jaký dopad to bude mít na oblast BOZP. Takže bude třeba provést hodnocení, až bude směrnice vyhodnocena a až budou navrženy tedy konkrétní změny. Takže to bylo těch šest eh, zbývajících návrhů snížení administrativní zátěže, které byly komisí předloženy. No, většina z nich, eh, jak, si mysl, jak myslím, že bylo zcela jasné, nejsou sporné s výjimkou toho prvního zbavit povinnosti poskytovat písemné hodnocení riziko malých a středních podniků. To je věc, která by měla být určitě vyhodnocena podrobněji. A druhá část studie, v té jsme byli požádáni o to, abychom se zabývali, zda je možné explicitně prokázat užitek z dodržování s pravidly BOZP Přičemž na první pohled eh, skutečně je zřejmé, že to přináší užitek. Často je obtížné prokázat eh, přímou vazbu a neexistují zde jasné eh, důkazy. Existují některé nepřímé dopady, které jsou měřitelné, snížení nákladů, které souvisí se snížením počtu pracovních úrazů a nemoci z povolání, tudíž se vyplácí méně nemocenské, menší absence pracovníků na pracovišti po kratší dobu. Také to znamená menší přerušování výroby a nejsou vypláceny pojistky. Takže to je věc, která, která je jasná pro většinu podniků. Takže jsou tu jasné pozitivní ekonomické přínosy z dodržování těchto kroků. Avšak rovněž existují nepřímé dopady, které si zaslouží eh, další zkoumání. Protože tradiční pohled na přímé pozitiva mohou být také tedy konfrontována s takzvanými nehmotnými aktivy, s pohledem tedy nehmotných eh, přínosů, které nemohou být tak jednoduše měřeny, jako jsou například eh, nižší tedy výrobní náklady. Tedy zlepšení pověsti společnosti, což je pro spotřebitele stále významnější. Tedy kupovat zboží a služby od pracovníků, kteří dobře zachází se svými, od firm, které dobře zachází se svými pracovníky, tedy eh, CSR neboli eh, společenská odpovědnost podniků, to může mít také tedy, to může pozitivně ovlivňovat. Zlepšená organizace práce. Někdy rizika pramení z práce, která je špatně plánovaná nebo špatně koordinovaná a zlepšení organizace nebo koordinace práce může zajisté vést k tomu, že se sníží riziko a také práce sama bude efektivnější. Dobré pracovní prostředí, větší míra spokojenosti zaměstnanců a snížená míra fluktuace zaměstnanců. I to může přispět tedy k pozitivnímu vývoji ve firmě. Některé konkrétní příklady, které jsem již uváděla, Zmínila jsem zlepšenou koordinaci na pracovišti, lepší, lepší organizaci práce. Měli jsme několik příkladů, které byly uvedeny. Například eh, technologický tok, který je používán na, na stavbě, může mít negativní dopad na produktivitu a také také souvisí s rizikovostí jednotlivých pracovních operací. A lepší koordinace bude znamenat snížení rizika a zlepšení produktivity. Další příklad. Zlepšená ergonomika na prac- zlepšená ergonomie na pracovišti, například eh, v kanceláři, eh, menší bolestivost eh, u rukou a paží při práci s počítačovou myší. To může také mít pozitivní dopad. Další příklad, co může mít pozitivní ekonomický dopad, to souvisí s tím, co už jsem uváděla. CSR nebo sociální odpovědnost podniků zvyšuje požadavky na subdodavatele a smluvní dodavatele, aby tam došlo ke zlepšení koordinace a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Konečně, když eh, zvažujeme tyto finanční pozitiva, je třeba také zvážit, že sociálně ekonomické v jednotlivých členských státech se velmi liší a uvádíme ve zprávě jeden příklad. A to je eh, rozdílné povinnosti podniků pokud jde o, od, pokud jde o vyplácení nemocenské. A dochází k obrovským rozdílům mezi jednotlivými členskými státy. Od Nizozemska, kde zaměstnavatel ručí za mzdy po prvních dvou letech nemocenské, až po Německo, kde zaměstnavatel pouze odpovídá za 42 dnů, Maďarsko, kde je to 15 dnů a Irsko, kde není žádná právní povinnost eh, platit nemocenskou zaměstnancům. A je to na, čistě na eh, libovůli zaměstnavatele, po jak dlouho bude vyplácet nemocenskou. Takže existují obrovské rozdíly a z tohoto důvodu také existují velké rozdíly v, v oblasti motivace podniků zlepšovat organizaci a bezpečnost práce. A je tu i celá řada dalších rozdílů mezi členskými státy v této oblasti, takže i to je věc, kterou je třeba vzít v úvahu, když se snažíme přesvědčovat firmy o ekonomické výhodnosti zlepšení norem v oblasti BOZP. A nyní malé a střední podniky a jejich eh, dodržování povinností v oblasti zdraví a bezpečnosti je zcela zřejmé z řady zdrojů, že velikost podniků je velmi důležitá pro míru, do jaké jsou v souladu s legislativou a jak eh, dobře tak činí. Menší podniky, u menších podniků je mnohem méně pravděpodobné, že mají zadokumentovanou politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pravděpodobně nebudou mít systém řízení bezpečnosti a zdraví při práci. Zajímavý faktor je, že znalostní překážky, tak jak jim říkáme, jsou významnější v malých podnicích. Nedostatek povědomí, nedostatek odbornosti a dokonce někdy ani nezaznamenávají eh, prospěšnost řízení v oblasti BOZP a všechny tyto faktory sehrávají významnou úlohu, když se snažíme zvýšit úroveň BOZP v menších podnicích. Na dalším slajdu vidíte podrobnosti, nevím tedy, do jaké míry jste schopni to rozpoznat, ale to jsou čísla od našich zdrojů a ukazují poměrně dobře u těch jednotlivých sloupců máte velikost podniku vyznačenou, čím významnější podnik, tak tím světlejší sloupec. První dva, tedy sloupce, obsahují informace o kvalitě BOZP tedy do jaké míry existuje struktura organizace na pracovišti v oblasti BOZP, zda bylo provedeno hodnocení pracoviště z tohoto hlediska. Víte, že jsou obrovské rozdíly týkající se velikosti firmy a toho, zda tedy došlo k hodnocení. A zejména u malých podniků vidíme, že tedy ty trpí nedostatky v tomto směru. Co je možné pro to, aby se zlepšila mír, míra dodržování zásad BZP v malých a středních podnicích zřejmě není optimálním nápadem, a to vychází z naší studie, není dobrým nápadem redukovat povinnosti. Asi bude lepší přizpůsobit povinnosti jednotlivým eh, typům podniku, jak už jsem řekla, je možné využívat přístup založený na rizikovosti a tam, kde jsou největší rizika ve specifických podnicích a oblastech, to pokud možno kombinovat se zjednodušeným postupy a zlepšenými systémy, například nástroje online, které mohou pomoci v těch nejmenších podnicích, aby byly schopny splnit své povinnosti. Další věci, které možná udělat, je zvýšit povědomí u pracovníků, a to se již děje v této oblasti. Takže já jenom zmíním, tedy pokud je o zdroje, které jsme eh, zjišťovali, bezprostřední eh, komunikace s očí do očí je zřejmě efektivnější než obecné informační snahy používat, používání prostředníků, což jsou často pojišťovny, banky a podniky z, z oblasti služeb. A ty kampaně by měly být alespoň přizpůsobeny národnímu nebo odvětvovému kontextu, aby byly pokud možno efektivní a aby byly schopny prokázat eh, užitečnost eh, práce v této oblasti. A konečně se chceme podívat na tři hlavní oblasti nových nastupujících rizik. Tři hlavní rizika v oblasti zdraví a bezpečnosti. Na, na prvním místě poruchy v oblasti eh, kosterní a svalové. A to bylo také již projednáváno v, eh, v tomto výboru. Další jsou psychosociální problémy, stres, anxioznost a konečně oblast eh, fyzikální, tedy nebezpečné látky, nanotechnologie, a další tedy fyzické otázky. Je také možné uvést, že strategie boje proti pracovním úrazům zafungovala. Došlo k významnému poklesu v počtu nehod na pracovišti, úrazu na pracovišti, ale současně dochází k nárůstu zdravotních potíží a nemocnosti. Takže ta otázka vlastně je v současné době v přesunu od úrazů k nemocem a chorobám. A celá řada z nich souvisí právě s těmito novými nastupujícími riziky, zejména ty tři odrážky, o kterých jsem zde hovořila. Tedy poruchy. Kosterní a svalové představují asi jednu třetinu celkového počtu zdravotních eh, komplikací, které se vyskytují. Druhá oblast jsou psychosociální poruchy, což obvykle je spojeno s novými typy práce, žijeme v proměním, proměnlivém, tedy v měnícím se světě, dochází k novým formám kontaktu a také vzrůstá nejistota, pokud je o práci. Stárné pracovní síla je více rozptýlená, pracuje stále více žen a migrantů. A různé skupiny mají různé potřeby a různé potíže. Práce je stále intenzivnější, dochází k intenzifikaci práce také je špatná rovnováha mezi prací a soukromým životem. A práce se přesouvá stále více do oblasti volného času a ta hranice mezi volným časem a prací se stírá. A také se, objevuje, se objevují vysoké emoční požadavky na, pracu, na, na práci. A v některých oborech lidé, je to zejména v oborech, kde lidé jednají s lidmi bezprostředně. Další nastupující rizika, nebudu je tady rozebírat, nanotechnologie, biologická rizika jsou další. A povědomí o jejich dopadu, zejména o nových technologií, je stále umezené a je také velmi obtížné řešit eh, tato rizika. Takže je to evidentně oblast, která si zaslouží značnou pozornost a bude mít rostoucí význam v následujících letech. Otázka související s novými Eh, rostoucími typy rizika, zejména ty svalové poruchy a poruchy kostní jsou poruchy, které, které v současné době získají větší pozornost a lidé tady trpí více než v minulosti. Takže z tohoto důvodu je to věc, která se objevuje prioritně jako součást programu. A také se může stát, že současná legislativa se soustředuje na prevenci. A pokud je o rámcovou směrnici, tak tato rizika se do značné míry jeví jako rizika, která jsou pokrytá současnou legislativou a nezdá se, že by tu byla potřeba tedy nové legislativy. Mohou se objevit nové oblasti, jako jsou nanotechnologie, které vyžadují něco konkrétnějšího, ale obecně stávající legislativa pokrývá tato rizika. Avšak může tu být eh, potřeba se blíže zabývat eh, oblastí prevence a nových opatření, která je třeba přijmout a která ještě zatím neexistují. Pracovní prostředí se stále mění a vidíme to hodně v posledních letech. Je třeba také, abych aby existovala pružná pravidla, která jsou um, přizpůsobila. Je třeba také zabezpečovat tedy jak stávající, tak i nová rizika. Protože stará rizika prostě nevymizí sami od sebe. Riziko pracovních úrazů přetrvává a je nadále možné se, se setkávat s tradičními problémy, které souvisejí s bezpečností ochranou zdraví při práci. A kromě toho se vyskytují i rizika nová. A jedna otázka, která je zajímavá, pokud je o psychosociální rizika, je zřejmé, že celá řada zástupců je považuje za ta nejobtížněji řešitelná, nejcitlivější, vysejí s vaší osobností, s vaším osobním přístupem, řekněme, souvisí s, s konkrétním problémem, který se vyskytne. Takže je potřeba i nových eh, pokynů a směrů, jak řešit eh, tuto oblast. Takže skončím asi doporučeními, která vzešla z naší studie. Za prvé, a to jsem už řekla několikrát, je potřeba zavést eh, přístupy zložené na riziku, která, které jsou více přizpůsobeny konkrétním rizikům související s odvětvími, s typy společností a pokud možno by se měla kombinovat se zjednodušenými postupy u těch nejmenších podniků, což je lepší, než úplně ty požadavky eliminovat. Jasné, a to je jedna z nejjasnějších věcí, které vyplnuly ze studie, protože když jsme se měli zabývat tím, jaké jsou tedy pozitivní, prospěšné kroky BOZP pro ekonomiku, tak je ne, je to nedostatek tedy skutečně jasných důkazů těchto pozitiv. Pokud je možné podniky přesvědčit, že je z hlediska obchodního rozumné tedy mít jasná pravda v této oblasti, tak je důležité provádět více výzkumu, který bude průkaznější a který je možno uvést do přímé souvislosti s případovými studiemi nebo s jiným výzkumem v této oblasti. A v souvislosti s tím jsme zjistili, že malé podniky by měly být nabádány k lepšímu monitoringu své ekonomické výkonnosti v souvislosti s BOZP. Pokud toto je možné bez zvýšení jejich administrativní zátěže. Next slide, please. Další folii, prosím. Je rovněž důležité vzít v potaz rozdíly mezi národními kontexty a národním uspořádáním. Uvedla jsem příklad období, během něhož musí podniky poskytovat eh, nemocenské dávky svým zaměstnancům. To je pouze jeden příklad mnoha rozdílů mezi národními úpravami a pak také existují značné rozdíly mezi jednotlivými odvětvími. To znamená, že jakékoliv úsilí na úrovni Evropské unie bude muset být přizpůsobeno do značné míry pak danostem národní úrovně za účastí národních zainteresovaných stran, zejména sociálních partnerů a příslušných státních orgánů, které jsou za tuto oblast e, odpovědné. Doporučením je rovněž e, při provádění e, osvětových kampaní sázet na přímou komunikaci a přímou interakci s malými a středně velkými podniky, protože zdá se, že toto přináší nejlepší výsledky. A nakonec je zde nutnost doplnit tradiční nástroje používané v této oblasti nástroji, které jsou namířené na nové, nově vznikající rizika, například týž zmiňované sociálně psychologická rizika a přednost musí být dána informovanosti a usměrňování podniků v tom, jak eh, řešit, uchopit tyto tato rizika. Děkuji vám za pozornost. Tolik má prezentace, která skutečně eh, se zabývá mnoha eh, různými oblastmi. Nicméně doufám, že bylo možné sledovat tu určitou červenou nit, která prochází celým tímto tématem. Děkuji vám. Děkuji vám za vaši prezentaci, říká předsedkyně. Důvod, proč jsme předsunuli jiného řečníka před vámi, spočívá v tom, že mm, jsme začali o něco dříve, takže jsme si chtěli vyslechnout určitý názor na vaši práci ještě dřív, než jste ji mohla prezentovat. Vím, že je to neobvyklý způsob, ale stalo se to. Mám nyní eh, dva řečníky přihlášené a sama mám respektive několik řečníků a eh, také sama mám otázku. Začneme paní Šartě. Merci beaucoup, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A my tady pracujeme nad tématem bezpečnosti a ochrany zdraví. To je téma, které nás naprosto mobilizuje a které nás velice zajímá v našem výboru zaměstnanosti a sociálních záležitostí. Dopad nákladu v této oblasti je eh, jeden úhel pohledu. Ale možná, že to není, eh, že to nejsou, nebo že to není ta hlavní brána pro uchopení tohoto tématu. Co nás zajímá především? Je to bezpečnost pracovníků na jejich pracovištích. To musí být prvořadé. Řekla bych, že v konečném efektu ten ekonomický benefit pro podnik eh, se má vnímat až jakoby v druhé linii za tím eh, lidským cílem, který nás mobilizuje. Vidíte, že úhel pohledu na tuto tématiku eh, se může měnit a může této problematice dávat jiný smysl. A proto bych vám chtěla položit několik otázek po vaší prezentaci, protože bych potřebovala určité vysvětlení. Bylo nám řečeno, že je 20 milionů malých a středních podniků, 20 tisíc inspektorů, tedy víceméně tato čísla jsou zřejmě správná, to jste řekla. Můžeme vše očekávat od inspekce? Nebo není možné si představit, že by existovala jakási pozitivní inspekce? Musí být inspekce úkonem, který ukládá sankce, nebo a v takovém případě eh, by to samozřejmě mělo menší význam. Nebylo by tedy možné si představit jinou úlohu inspektorů, úlohu, která by byla vstřícná vůči podniku a která by se stala samotnou pákou vývoje podniku. A eh, to způsobem, který by byl mnohem aktivnější. Jak se díváte na pojetí inspekce v této oblasti? Za druhé, v rámci grafu, které jste ukázala, jsme viděli, že různorodost podniků má velký dopad z hlediska velikosti podniků na samotné zpracování této problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví v podnicích. Eh, mohla byste nám uvést v rámci velikosti podniků a sektorů přizpůsobení konkrétní adaptace, které by mohly být provedeny, proto, aby bylo možné lépe reagovat. Nemůžeme požadovat totéž a stejným způsobem eh, například eh, v zemědělství, byste uvedla, že v zemědělství je velký výskyt pracovních nehod, Víme, že to je struktura, která může zaměstnávat tři osoby. A není možné tady očekávat totéž, eh, jako v případě podniku, který zaměstnává třeba 50 pracovníků. Takže jaká konkrétní přizpůsobení z hlediska velikosti podniku a sektoru? Třetí bod. Vypracovali jste poměr mezi výskytem psychologických onemocnění, řekla jste, že se zvyšuje jejich výskyt v podnicích, a úrovní sociálního dialogu v podnicích. Na základě tohoto poměru bychom mohli vypracovat jaksi nové přístupy na základě podniku. Víme, že blízkost a sociální dialog jsou zvláště důležité. I když nejsou organizovány stejným způsobem v těch malých podnicích jako ve velkých firmách. A pak poslední, dvě poslední otázky, které bych chtěla položit. Ty se týkají práce na dálku. Rádi bychom tady si vyprofilovali určité směry eh, z hlediska sledování bezpečnosti a zdraví těch pracovníků, kteří pracují na dálku. Je to obtížná práce už jenom z psychologického hlediska. Existují problémy izolace těchto pracovníků a velice často ta práce je vyhrazována pracovníkům, kteří většinou se netěší dobrému zdraví a nemohou cestovat například do podniku. Je to alternativní model, nebo jak se na tuto zážitost díváte? A pátá, pátá poslední otázka. Jak se díváte ve studii, kterou jste provedli na pracovníky, kteří trpí dlouhým onemocněním, které vyžaduje léčbu v různých sekvencích typu rakovina a další onemocnění, kde pracovníci pak se vrací nebo potřebují se vrátit do práce už jenom i z psychologického hlediska. Je toto nějakým způsobem zohledněno Eh, v podnikové filozofii z hlediska těchto konkrétních případů. Děkuji. Mrs. Eh, Greeny, followed by Mr. Christensen, uh, Pascal Greeny. Děkuji. A nyní má Pascal, slovo Pascal Greeny a poté pan Christensen. Děkuji, paní předsedkyně. Už samotný název mi jaksi učinil, nebo mě navedl na určitý problém. Tady se hovoří o nákladovosti a pro mě bezpečnost a ochrana zdraví je spíše otázkou investic do podniku. Takže když se hovoří o snižování administrativních zátěží, tak mě to spíše šokuje. Já si myslím, že můžeme výrazně snižovat náklady v některých oblastech, ale v oblasti bezpečnosti a zdraví tady musíme na to dávat pozor, protože je to velice důležité. Dnes všude v Evropě se hovoří o prodlužování toho aktivního věku. Bezpečnost a ochrana zdraví, to jsou dvě věci, které bychom měli promyslet také z hlediska našich seniorů. Jakým způsobem je udržet v eh, zaměstnání, zvláště pokud se jedná o obtížné práce. Takže tady jste zatím nehovořila o tomto tématu, který mi připadá velice dlouhý. Dlouhověkost to je velmi dobrá věc, ale musíme to promýšlet také z hlediska zdraví na pracovišti. A teď k návrhu komise z hlediska vyhodnocení rizik v těch velmi malých podnicích. Tady samozřejmě s tím vůbec nesouhlasím, i když se říká, že eh, se je zbavíme pouze té písemné evaluace jak se pak může toto hodnotit, když není písemné. Ta práce, která probíhá písemně, je potom revidována, znovu hodnocena v určitých intervalech. Musíte mít nějaký písemný dokument. Není možné eh, škrtnout toto písemné vyhodnocení. A já vám konkrétně mohu říci, já jsem eh, ředitelkou lidských zdrojů v malém podniku a mohu vám říci, že ať je to velký nebo malý podnik, vše je tady důležité. A jak můžete říct zaměstnanci, ty, my se budeme starat méně o tvoje zdraví, protože pracuješ v podniku, kde jsou jenom tři osoby. To je opravdu velmi důležitá otázka. O to více, že všude došlo k pokroku z hlediska bezpečnosti a zdraví na pracovišti. Zaznamenali jsme spíše zlepšení produktivity podniků. Takže za sebe vám říkám, jedná se o investici. Co se týče inspekce, souhlasím s Elizabeth. Já jsem spíše pro prevenci než pro policejní zacelování, to je vždy lepší. A myslím si, že je to docela prioritní otázka. Pak jsem zaslechla něco, co by připadalo poněkud podivné ve vašem vystoupení. Hovořila jste o jaksi povědomí podniků, na těch veřejných trzích z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků. Tedy já souhlasím s tím, že samozřejmě se může dávat přednost těm, kteří mají lepší výsledky z hlediska životního prostředí, zdraví, bezpečnosti. Ale pokud máte podniky, které mají individuální zákazníky, tak bohužel je tady určujícím faktorem cena. A samozřejmě, pokud to ty podniky bude stát více, tak to nebude fungovat. A také jste ne- nehovořila o sociálním dialogu ve vaší studii. Děkuji. Thank you. Děkuji. Pan Kristensen má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. A rovněž vám děkuji za to, um, že tato studie byla prezentována. Jsem eh, ředitelem, eh, jsem eh, s ředitelem nebo ředitelkou agentury z Bilba zcela srozuměn a i my jako frakce jsme byli skutečně napjatí, jak dopadne tento výzkum a také směrnice, která byla eh, eh, řešena totiž, jak eh, naložit s ochranou práce. Nedovedu si představit, jak lze počet pracovních úrazů nebo nemocí z povolání snížit o 25 jestliže máme v podnicích nebo budeme mít v podnicích o 25 eh, méně administrativní zátěže, zátěže nebo úprav. Nevím vůbec, jak to spolu souvisí. Já se domnívám, že v těch podnicích, kde je skutečně koncentrace eh, na ochranu a bezpečnost zdraví eh, zaměstnanců, tam lze dosahovat nejvíc úspěchu a země, které se na toto koncentrují nejvíce, dosahují rovněž nejlepších výsledků. Rád bych věděl, zdali se ta studie zabývala i těmito faktory, zdali i tyto faktory byly podrobeny eh, bližšímu zkoumání eh, Samozřejmě já tu studii ještě prostuduji podrobněji, ale mám své eh, pochybnosti. Myslím, že zde jde také o výcvik či školení pracovníka, tak aby pracovník věděl, s čím bude mít dočinění. Jestli například bude pracovat v odvětví, eh, které je plné rizik To přece způsobuje nejvyšší náklady společnosti. Jsou to miliardy eh, korun nebo eur. Eh, jsou to právě lidé, kteří utrpí zranění nebo pracovní úraz eh, nebo si přivodí nemoce z povolání. To jsou pak skutečné tragédie pro tyto postižené občany. A toto vše samozřejmě musíme brát v potaz eh, ve směrnici. To znamená, že nepotřebujeme více úprav, pokud jde o BOZP. Dobře, někdy potřebujeme lepší pravidla, ale budeme-li mít eh, více pravidel, tak to znamená, že tím musíme zajistit i lepší ochranu zdraví a bezpečnost při práci. Děkuji. Eh, děkuji. Já jsem Já bych eh, eh, ráda věděla něco více o konkrétních eh, věcech, například jaký dopad měla směrnice o bezpečnosti na mobilních staveništích, na náklady a užitek. A také mm, vím, že komise ještě od roku 2004 neprovedla revizi té směrnice, něco se chystá v roce 2013, ale mm, vždy považuji za užitečnější mít mm, konkrétní informace Například do budoucna se můžeme podívat na balík fyzického stárnutí nebo e, na e, směrnici o omezování hlučnosti, směrnici o vibracích a tak dále, jaký užitek to má pro zaměstnance. Na všechna tato klíčová, klíčová e, odvětví. Já se domnívám z mého pohledu, bych vás chtěla požádat, zdali se domníváte, že eh, ten, eh, to zadání, které jste obdržela, byla dostatečně konkrétní a podrobné a zdali jste měla dojem, že jste měla možnost podívat se na konkrétní implementaci konkrétních směr, směrnic, anebo zdali to bylo rozhodnutí, které jste učinila sama. A také hodnocení rizik u malých a středně velkých podniků já jsem byla trochu zmatena na některých místech zprávy. Na některých, eh, v některých pasíž, pasážích se totiž zík, z, říká, že posuzování rizik není problémem pro malé a, vel, a středně velké podniky, na jiných místech se říká, že to je problém. A také opět, když se hovoří o malých a středně velkých podnicích a o tom, zda informace o tom, jak implementovat, jak provádět směrnice, jsou dostatečně dobré. Mohla byste se k tomu ještě vyjádřit, protože myslím, že eh, začasté mají zejména malé podniky určité problémy eh, vyznat se, se ve všech těch materiálech, probrat se těmi směrnicemi do podrobna. Potřebují více usměrňování, více návodu, aby přesně věděli, co mají dodržovat, co je podstatné. Takže tady bych očekávala určité informace od vás. Zdali, eh, jaký máte vy na to názor, zejména pokud je o malé, o malé a středně velké podniky. Vím, že už nemáme mnoho času a vy jste obdržela mnoho otázek, které musíte zodpovědět za eh, přibližně pět minut. Následuje další prezentace, takže kdybyste byla tak laskavá a vyjádřila se během pouhých pěti minut. Vím, že je to obtížné, ale bylo by to velmi užitečné. Děkuji záležitost. Děkuji. Já učiním, co je v mých silách, aby byla stručná. Za prvé, omlouvám se, já jsem si nezapamatovala vaše jméno, jméno toho prvního poslance, ale eh, tam se hovořilo o tom, že e, ekonomické přínosy pro společnosti a podniky jsou až na druhém místě. Na prvním místě je ochrana bezpečnost zdraví. E, zaměření naš, naší studie je, zdali můžeme prokázat, že ochrana bezpečnost zdraví má konkrétní užitek pro firmy a zdali stojí za to investovat do oblasti BOZP e, aktivity inspektorů práce, zdali by mohly být konstruktivnější, určitě by mohly být. My jsme uvedli ve zprávě jeden příklad o tom systému Smiley, které, mm, který používají v Dánsku. To jsou ty, ti smajlíci, kteří mají různé výrazy, eh, šťastné, méně šťastné, smutné. To nám také pomáhá, nebo jim pomáhá zaměřit se více na problematiku a pomáhá to také inspektorům mm, při vedení dialogu a také při poradenství, které poskytují podnikům. Obávám se, že celou řadu otázek nemohu zodpovědět, protože nemám informace, například um, telepráce, práce na dálku, dále ta nemocnost a tak dále, vztah mezi psychologickými problémy a úrovní sociálního dialogu ve společnosti. Jsem si jistá, že ten vztah tady je, ale opět nemám informace, abych um, tuto otázku zevrubně zodpověděla. Pan Christiansen se zeptal, zdali lze dokumentovat, že podniky, které investují do BOZP, mají lepší výsledky. To je právě něco, co jsme si vytýčili jako cíl studie a e, konstatujeme, že je nutno provádět více výzkumu v této oblasti. Je zde určitá dokumentace o tom, že produktivita narůstá, když se investuje do BOZP, ale je nutno to ještě rozšířit, aby to bylo skutečně přesvědčivé pro podniky tato úměra. A dále, paní Lin, vaše otázky, tady budu velmi rychlá. Řekla jste, že by jste byla ráda, kdyby se šlo ještě dále, pokud jde o provádění eh, v praxi jednotlivých směrnic a ptáte se, zdali to zadání bylo dost konkrétní. Já bych na to řekla tohle. vyžadovalo by to zajít ještě do větších detailů, pokud jde o zkoumání konkrétních směrnic a vyžadovalo by to samozřejmě mnohem rozsáhlejší studii a více zdrojů pro takovouto studii, než eh, co jsme měli k dispozici. Bylo by to zajímavé něco takového eh, učinit, ale nebylo to možné v rámci zadání ehm, této studie. Také jste řekla, že není jasné, zdali eh, hodnocení rizik je nebo není problémem pro malé, středně velké podniky. Tak mohu pouze říci, že to asi je problém pro některé malé středně velké podniky a není to problém pro jiné malé středně velké podniky. Jednoznačnou odpověď dát nemohu. A dále zdali potřebují podniky více návodu, více informací o provádění BOZP. Jsem si jistá, že ano. A jeden z návrhů, eh, jak snížit eh, administrativní eh, zátěž, se tím zabývá, totiž poskytnout více návodů a pokynů právě pracovištím typu mobilních staveb nebo stavenišť, anebo i jiných, například v zemědělství, jiných rizikových odvětvích, například v zemědělských pracech. Myslím, že tady bych to ukončila. To jsou otázky, na které umím odpovědět v této chvíli. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát a děkuji také, že jste se dostavila a že jste e, nás s touto studií seznámila. Dalším bodem programu je výměna názorů s paní Inou Steinbukovou, e, ředitelkou ředitelkou pro eh, Eurostat a bude hovořit o ukazatelích chudoby a má hned slovo. Steinbrücker. Paní Steinbrücker. Děkuji za udělení slova. Chci poprosit techniky o spuštění mé prezentace. A již od počátku chci říci, že jsem velmi poctěna, že se můžu zúčastnit tohoto jednání a že vám mohu naslouchat a že vám mohu poskytnout eh, i některé informace o příspěvku Eurostatu k měření eh, sociálního začlenění v Evropě. Jenom jedno slovo o mém zařazení. Já jsem byla ředitelkou pro regionální statistiku a teď, teď jsem zde, protože jsem ředitelkou pro, so, pro sociální informace a statistiku. Kde je má prezentace? Zdá se, že zmizela. Již tam byla a není je pryč. really sorry. Sorry about this. I think the uh, probably doing their best. Are there Yeah, okay, it's back again. Ano, už je tady. Obvykle se mi daří samotné posouvat uh, slajdy, ale tady se spolehnu na vaši pomoc. Takže prosím. Je to obrovská výzva pro sociální statistiku v Evropě. Měřit cestu od chudoby k sociálnímu začlenění, protože je na nás, abychom politikům dodávali spolehlivé statistiky, které poskytnou jasno, jasný obraz o tom, zda evropské země se posouvají správným směrem, tedy od chudoby až k sociálnímu začlenění a ne směrem opačným. Existuje celá řada faktorů v naší práci v Eurostatu. Já chci zmínit Evropu 2020, kde jsou měřitelné cíle týkající se chudoby a sociálního začlenění, ale nejen proto, ale jsou tu také ukazatele u vzdělání a u trhu práce, které nejsou však implicitně v souvislosti s měřením sociální inkluze ve společnosti. Chci také zmínit HDP a nad překročit tedy rámec HDP. I to je jasný mandát Eurostatu. Je tu jasná orientace na měření sociálních ukazatelů se zvláštním důrazem na měření nerovnováhy a tedy stavu nerovnosti v Evropě a také tedy včasnost jednotlivých eh, kroků. Také zde zmíním doporučení eh, Štiglicovy komise. V těchto doporučeních se můžeme více dozvědět o tom, jak lépe měřit nerovnost. A v neposlední řadě tlak vyvolaný probíhající krizí. A to samozřejmě dává zvláštní impuls eh, sociálním statistikům, aby lépe měřili současný stav z hlediska chudoby a sociálního začlenění, což se samozřejmě během krize zhoršilo. Prosím, další. sociální certifikách poskytujeme celou řadu ukazatelů a měření, abychom měřili sociální dimenzi v Evropské unii. Já jsem již uvedla, že tyto ukazatele by měly zaznamenat pokrok směrem k hlavnímu cíli snížení chudoby a sociální začlenění. Tady jde o takzvaný tematický dohled a je to cíl, který směřuje k EU 2020. Ale také bych chtěla uvést celou řadu dalších ukazatelů, které jsou již dostupné v rámci otevřené metody koordinace v oblasti sociálního začlenění a sociální ochrany. Tyto ukazatele jsou v zásadě definovány výborem pro sociální ochranu jsou to tady takzvané globální ukazatele, ukazatele tedy oblasti sociální dimenze, oblasti důchodové a oblasti zdravotní a dlouhodobé péče. Nemůžu vlastně všechny ukazatele zde uvést, které jsou dnes k dispozici a které jsou aktivně využívány v rámci otevřené metody koordinace. A přesto máme některé otevřené otázky a výzvy před sebou. Protože bychom si přáli lépe měřit sociální vyloučení a chudobu. A aby to bylo možné, mělo bychom mít jasno, pokud je o definici sociálního vyloučení. A tady bych se chtěla odkázat na definici rady z roku 1985, kdy Sociální vyloučení jsou osoby, rodiny a skupiny, jejichž zdroje hmotné, kulturní a sociální jsou tak omezené, že je vylučují z minimálně přijatelného způsobu života v členském státě, kde žijí. To je tedy obecná definice, avšak jak měřit exkluzi, jak promítnout tuto kvalitativní definici v pojmy kvantitativní. A tady jsou různé veličiny sociální exkluze. Díky té, tomuto souboru ukazatelů tedy je možné toto měřit. Není možné uvádět pouze jeden ukazatel, je třeba e, měřit jednotlivé dimenze sociální exkluze, chudoba, postavy na trhu práce a související sociální ochrana, zdraví, vzdělání, přístup k soukromým a veřejným službám, bydlení, občanská práva, bezpečnost, informace a komunikace, mobilita, sociální a politická účast, volný čas a kultura. Obávám se, že to není ani úplný seznam všech jednotlivých rozměrů, které bychom měli řádně měřit. Další, prosím. A nyní, jak vidíte, potřebujeme tedy portfolio ukazatelů. A kromě toho bychom měli být schopni změřit situaci v dynamické podobě, tedy potřebujeme trendy. A toto portfolio a ukazatelů a jejich trendy jsou rozděleny na jednotlivé kategorie. A tady bych chtěla upozornit, že kategorie ukazují různé hodnoty. Když hovořím o kategoriích, mám na mysli pohlaví, věk a tak dále tedy různé kategorie populace. A jedna velmi důležitá věc je, že bychom měli být schopni měřit trvající riziko chudoby v čase. V evropských zemích mimo jiné také existují konstantní kategorie lidí, které jsou pod hranicí chudoby. A ať uděláme cokoliv, tak eh, tato trvalost, eh, persistentnost bude přetrvávat a je, je třeba maximálně se snažit redukovat rozsah této kategorie. Toto portfolio by mělo být vysoce kvalitní, protože všechny informace, které poskytujeme příslušným eh, politikům, by měly být relevantní, měly by být včasné, dostupné a jasné a srovnatelné eh, v čase i prostoru. Existují různé dimenze kvality a pokud nejsou splněny, tak eh, jsou to tedy informace, které nejsou čisté a mohou být zavádějící. A nyní, jak vypadá koncept měření chudoby a sociální exkluze? My jsme tento koncept rozvinuli v rámci strategického kontextu EU 2020 opírá se o tři složky. Za prvé ohrožení chudobou, za druhé vážná materiální deprivace a za druhé život existence v domácnosti s nízkou pracovní intenzitou. A tyto tři podukazatele pro měření chudoby se měří na úrovni individuální a úrovni domácnosti, aby byly zachyceny nerovnosti. Ukážu vám následně slajdy, které to budou ilustrovat, ale nejsou to pouze vlastně zprůměrované hodnoty. My jsme schopni poskytnout v této oblasti ukazatele, které naznačují nerovnost. Je také důležité zdůraznit, že měření tří odlišných složek je lepší než jeden složený indikátor. Proč? Protože když hovoříme o, jedno, o jednom složeném indikátoru, vždy jde o to, jakým způsobem vybíráme jednotlivé složky. A je to subjektivní a není to nestrané měření chudoby. Takže my dáváme přednost vlastně třem různým ukazatelům. A nyní popíšu po jednom tyto jednotlivé ukazatele. Tedy ohrožení chudobou. Co to znamená? Je to populace, která má vyrovnaný příjem nižší než je 60 mediánu. A tento práh je vypočítán v jednotlivých zemích. A toto je tedy ilustrace rozdělení příjmu ve společnosti podle logaritmického podle logaritmického přehledu. Takže tady vidíme medián, rozdělení příjmu ve společnosti. A tady máme tady 60% mediánu což představuje 60 příjmů této populace v Evropě, další. A tady máme ty skupiny, které jsou ohroženy chudobou. Je to ten segment tedy v červeně vlevo od mediánu. Jsou to ty osoby, které žijí pod úrovní Prahu chudoby. A pokud eh, počítáme tu populaci, která žije v té, těchto podmínkách, je to asi 20 evropské populace. Tedy to jsou skupiny ohrožené chudobou. A na tomto slajdu vidíte, že tato skupina je tedy červeně, je to nejzranitelnější skupina populace v Evropě. Další. To je stejný ukazatel rozdělení podle jednotlivých zemí, vidíte, že míra ohrožení chudoby, chudobou na prvním místě je Česká republika vlevo a vpravo je to Lotyšsko. Vidíte na tomto slajdu, že míra ohrožení chudobou je tedy je úroveň ohrožení chudobou a práh úrove, úrovně. Vidíte, že se to liší v jednotlivých zemích, v některých zemích, kde je velmi nízký práh, například u Rumunska, to je e, druhý údaj zprava. Tento práh je velmi nízký, ale současně míra chudoby míra ohrožení chudobou je velmi vysoká, takže a je vysoko nad tímto Prahem. A například u České republiky první země zleva riziko chudoby je mnohem nižší než v Rumunsku a je pod Prahem. Ale ten Prah skutečně je na základ rozhodnutí každé země a věříme, že to je voleno v konzultaci s Evropskou komisí a že se to také opírá o správné informace. Zde máme rozdělení ohrožení chudobou podle pohlaví. Poskytujeme informace podle jednotlivých kategorií populace a zde vidíte eh, muže a ženy, kteří jsou ohroženi chudobou v evropských zemích. Doufám, že má prezentace bude také v papírové podobě k dispozici. Máme tu také několik eh, publikací, není jich však eh, příliš mnoho. Týká se to chudoby. Další je ohrožení chudobou podle věkových skupin. A tady jsme chtěli upozornit na míru ohrožení chudobou u dětí do 18 let věku a také u tedy seniorů starší populace, tedy nad hranicí 60 let věku. Vidíte ty ohrožené skupiny další ohrožení chudobou a konstantní nebo trvalé přetrvávající ohrožení rizikem chudoby. Takže a tato informace není dostupná pro všechny evropské země, ale pro řadu z nich. A zde vidíte výběr těchto zemí, což vám dá možnost srovnávat. A nyní se dostávám k dalšímu ukazateli pro měření chudoby. To je materiální deprivace. Co znamená materiální deprivace? Tedy jsou to osoby nebo domácnosti, kterým schází tři nebo více položek eh, z tohoto koše, kde je devět položek, týdenní dovolená, auto, koupelna a záchod, pračka, udržení tepla v, v domácnosti, přiměřené mídlo alespoň každý druhý den, tyko, zatékání do, do, strop, do, do střechy. Zde vidíme otázky, obraz například v Rumunsku a Lucembursku je zcela odlišný z tohoto hlediska. Ale abychom měli tedy srovnatelný obraz v Evropě pro Evropu 2020 jsme rozhodli, že práh pro vážnou, závažnou materiální deprivaci je tedy posunut ze 3 na 4 prvky. To znamená, že pokud schází čtyři prvky, tak dochází k závažné materiální deprivaci. A tady vidíte měření eh, materiální deprivace. A samozřejmě ten obrázek se velmi liší od eh, Lucem, mezi Lucemburskem například a Bulharskem. V Lucembursku si dovedete představit, že Lucembursko je úplně vlevo a úplně vpravo je Bulharsko. A úplně vlevo máte průměr EU. Další je nízká pracovní intenzita. Nízká intenzita práce, to znamená, že ti, kteří žijí v domácnosti, využívají 20 nebo méně své pracovní kapacity. A tady to opět uvidíme na údajích, takže tady to je možné poměřit. To jsou osoby, které žijí v domácnosti s nízkou intenzitou práce a zde vidíte nalevo Kypr a napravo je Irsko. Nevzpomínám si, od kdy vlastně tyto indikátory jsou, jsou patrné, ale ukážu vám to na dalším slajdu. Vidíte, v Evropě není možné měřit chudob, chudobu pouze jedním ukazatelem, protože všechny tři vlastně poskytují poměrně rozpornou představu. Překrývají se, ale nerovnají se vzájemně, takže musíme je měřit skutečně všechny tři. Toto je průměr EU27 a vidíte, v růžové je ohrožení chudobou nebo sociálním vyloučením. řečnice se omlouvá. To celkové číslo, které zde máme, můžeme vypočíst s vyloučením překrývajících se částí z těchto segmentů. A v Evropě máme 115 milionů osob. A růžově máme ohrožené chudobou, což je 81 milionů. Zeleně jsou závažné materiální deprivace 41 milionů a modře nízká pracovní intenzita 34 milionů osob. Takže vidíte, že když bychom mechanicky sečetli tyto údaje, tak by to bylo příliš. Musíme ty překrývající části vyloučit, ale kdybychom úplně vyloučili jedno měření, tak bychom vlastně získali jenom část tohoto ukazatele. Takže proto je velmi důležité kombinovat tři měření. Další. A tak toto vypadá v jednotlivých zemích. Chci ilustrovat kombinaci těchto tří ukazatelů, která se velmi liší v jednotlivých zemích. Například zleva. Tam máte tedy tu množinu, kterou jsem vám již ukázala Evropskou unii. Nahoře vpravo je Nizozemsko. Tam musím říci, že materiální deprivace v Nizozemsku je marginální, není významná. Ale současně ohrožení chudobou a nízká pracovní intenzivita jsou v této zemi pod poměrně významné. Takže kombinace modré a růžové představuje největší podíl chudých lidí v této zemi. Zcela odlišná věc vychází u Rumunska. Vidíte, že růžová a ještě více zelená, tedy vážná materiální privace, a ohrožení chudobou, to jsou velké tedy množiny. A vidíme, jak je velká materiální deprivace. A modře domácnosti s nízkou pracovní intenzitou, tam je to poměrně malé, takže je to velmi významné vlastně uvádět společně tyto tři ukazatele, abychom eh, získali úplné měření u těchto chudých lidí. Nyní se záběrem dostávám k poslední folii. Sociální vyčleňování a chudoba se dotýká mnoha životních rozměrů a podskupin populace a neexistuje jediný ukazatel, eh, jak to uchopit. A proto eh, vyvážené a organizované portfolio vysoce kvalitních ukazatelů je zapotřebí ehm, eh, nový cíl Evropy 2020 těchto rizik eh, chudoby anebo sociálního vyčlenění ehm, eh, zahrnují riziko chudoby, materiální nouze a ehm, nízká pracovní intenzita. Eurostat se tím intenzivně zabývá, ale eh, máme mnoho výzev a problémů, ale plníme tento úkol. Další před, předložení výročních dat se očekává v listopadu 2010, to znamená ještě tento měsíc a e, referenční data budou z roku 2009. Děkuji vám za pozornost a jsem samozřejmě ochotná zodpovědět vaše otázky, budou-li nějaké, nebo si vyslechnout vaše připomínky a návrhy. Děkuji vám považuji toto za velmi zajímavé a nesmírně užitečné. Myslím, že jako první se hlásí paní Schröder. Děkuji. No, moje otázka se vztahuje na skutečnost, že jste poukázala na Štiglicovou komisi a řekla jste, že v podstatě mm, tyto ukazatele nemůžeme měřit z hlediska vývojových tendencí, také v souvislosti s EU 2020. Eh, poprvé řečeno, komise to často popírala, že bychom to potřebovala. No, takže bylo řečeno, my to nemůžeme ještě pokryt, nemáme tu metodiku, nemáme postačující komparativní metodu a bezpečné údaje. Jde o to za ty tři věci, které jste uvedla. Zdá jsou proto metodiky, které jsou postačující které mohou být tedy eh, použity jako standardizované metodiky v EU, tak aby ta čísla byla skutečně spolehlivá a mohli bychom je používat. Existují tedy pro ty tři oblasti, které jste v tom závěru identifikovala, existují pro ty tři oblasti metody? Podle vás je tedy potřebujeme právě proto, aby se zajistila sociální inkluze, aby se snížila tedy chudoba. Uh, děkuji, Gabriele Cima. Děkuji, děkuji vám za tuto zajímavou prezentaci k ukazatelím obecně a také k závěrům, které z toho lze vyvodit. A v rámci strategie 2020 je nutno chudobu měřit diferencovaněji a e, říci jednoznačně, jak se to liší v rámci regionu. Pochopila jsem, že chudoba v zemích e, se různí, země od zemi, to jsme všichni již věděli, ale také, že chudobu v určitém regionu země, která vůbec není tak chudá, je nutno eh, mm, mm, poměřovat nebo měřit zvlášť a pak samozřejmě eh, to vyzdvihnout ve vztahu k tomu průměru. To mi je zcela jasné. Co mi není stále ještě zcela jasné ani po vaší prezentaci, je to, že jste nám vysvětlovala, že to sloučení těch tří indikátorů je důležité, abychom chudobu eh, velice cílili cíleně eh, uměli pojmenovat a pak i řešit. Ale jak máme pak rozumět větě, eh, kterou pronesli ministři sociálních věcí členských států, totiž, že každá země si má vytvářet své vlastní um, přiměřené ukazatele a vykazovat je. Um, například Spolková republika Německo v odpovědi před parlamentem a Spolkovou radou prohlásila, že se bude soustředovat na ukazatel dlouhodobé nezaměstnanosti v domácnostech co by to pak znamenalo ve vztahu k ostatním ukazatelím. Může se pak země rozhodnout, že se bude výslovně soustředit na to, když se současně říká, že rozumíme eh, zadání strategie 2020, že totiž musíme chudobu těch snížit o 20%, jejichž eh, dlouhodobě nezaměstnaní žijí v domácnostech to byla v podstatě moje otázka, kterou bych měla ráda vámi zodpovězenou. Děkuji. Elizabeth. Děkuji, paní předsedkyně. Moje první otázka navazuje na to, co řekla paní Cimerová ohledně výběru ukazatelů v rámci jednotlivých zemí. Chtěla bych vědět, zda země si mohou vybírat různé ukazatele ale v hlubším pohledu chtěl bych, chtěla bych vědět, zda eh, rozumíme stejně pojmu ukazatele v rámci jednotlivých zemí. Chtěla bych vědět, zda obsah ukazatele je totožný v rámci jednotlivých zemí, protože pokud chceme srovnávat v rámci zemí, tak se musíme dohodnout na samotném obsahu daného ukazatele. To je tedy první otázka. A moje druhá otázka Vidíme, že věci jsou zajímavé, když aplikujete vaše statistiky na skupiny. Například žena, muži nebo demografické skupiny podle věku. Proto, aby tyto okazatele a závěry, které z toho můžeme vyvodit, protože my si nevybíráme samoučelně ukazatele, Snažíme se analyzovat určitou situaci, zjistit vývoj a hlavně se snažíme přijímat prospektivní rozhodnutí z hlediska budoucnosti. Takže co nám dnes schází pro to, abychom eh, měli k dispozici informace, které by vedly k rozhodnutí, které by ovlivnilo budoucí politiku? Ty kombinované ukazatele jsou postačující z tohoto hlediska? A třetí bod. Jakým způsobem měříte jaksi přesuny chudoby, pokud to tak mohu říci. Mám na mysli zvláště přesuny z hlediska zeměpisného. Máte země v Evropě, kde chudoba podle vašich měřítek není jaksi převažující, je průměrná a vidíme, že chudoba se přemysťuje z městských aglomerací na venkov. Máte také k tomu nějaké ukazatele nebo výsledky měření, které by ukázaly, jak se projevuje tento fenomen eh, přesidlování chudoby? Mrs. Turner. Děkuji. Další otázka? Ano, děkuji. Děkuji za tuto prezentaci. A mám pouze dvě otázky. První se týká chudoby v, chudoby v práci. Zda byste eh, mohla ještě osvětlit ty metody měření, protože to považuji za nesmírně zajímavé mít eh, debatu také o chudobě při práci a také vývoj, protože jsem neviděla detailní statistiky tohoto typu předtím. Toto je z roku 2009, ale bylo by zajímavé vidět i předchozí údaje a tudíž vývoj. Je to k dispozici. Druhá otázka se týká dilematu, protože nyní zažíváme v Evropě um, krizi nezaměstnosti. Mnozí jsou bez práce, když se vrátí do práci, když se zvětší trh práce, tak budeme riskovat také um, zvyšování uh, nerovností Můžete, eh, nebo rozrůstání eh, těchto nerovností, můžete se také k tomu vyjádřit, eh, to znamená, čím větší trh práce, tím větší také ty nerovnosti mezi lidmi a také zeměmi. Můžete se k tomu také vyjádřit, protože my samozřejmě chceme, aby se lidé opět dostali na pracovní místa, ale někteří pak budou chudší než jiní. Děkuji. Než vám dám slovo, ještě několik vlastních otázek a naváží eh, na to, co mm, eh, řekli už předřečníci ohledně různých ukazatelů v různých zemích. Zjistili jste, že by to byl problém, eh, protože když se podívám na vaši tabulku, tak tam mm, byl, jste říkali, musí být splněny tři věci, které chybí z deseti. Například auto, týdenní dovolená a pračka. Musí chybět, aby se jednalo o materiální nouzi. Nevím, jak, to, jak jak se to shoduje například s zatékající střechou nebo dalšími faktory v tom seznamu. Zdá se, že z některých kabin není zajištěno tlumočení. Myslím francouzština. Je to teď lepší, funguje to, můžete slyšet. Máte všichni tlumočení? I paní Gruny? Ano, auto, týdenní dovolená a pračka. V některých členských státech eh, to nelze, myslím, definovat jako chudobu, ale v bohatších ano. Takže to je určitá potíž, protože když to uvedete na seznam, včetně té zatékající nebo protékající střechy a dalších faktorů, a také mm, další oblasti eh, domácnosti nezaměstnaných. Eh, na jednom grafu bylo vidět, že některé země mají velmi velké domácností zaměstnaných. Je-li to ale indikátor pro jeden stát, tak to nemůže platit nebo nemusí pro, platit pro druhou zemi, tam může platit jiný indikátor, takže musí být nesmírně obtížné nalézt tady tu rovnováhu v rámci celoevropské definice, tak eh, teda usuzují z toho, co již bylo eh, řečeno když um, teda byť existují eh, tyto eh, společné indikátory, ukazatele, eh, přece jenom se to liší země od zemi. Další oblast, to byla otázka nediskriminace. Je zde něco v podobě ukazatele, který by definoval, jak jak působí diskriminace na sociální vyčlenování. Vím například, že postižení, staří a tak dále, například byl graf, že e, staří lidé a děti v některých zemích e, jsou více náchylní na to, aby se ocitli pod e, hranicí chudoby. Ale existuje teda nějaký ukazatel sociální exkluze pro starší občany nebo postižené. Viděla jsem ve vaší prezentaci, respektive neviděla jsem nic, co by um, um, ukazovalo na sociální exkluzi. Nicméně vaše prezentace byla vynikající a velmi užitečná, protože my potřebujeme takovéto statistiky, potřebujeme mít tvrdá fakta a e, možnosti měření a pak můžeme tím ovlivnit naši debatu, kterou o chudobě vedeme. Takže mnohokrát vám za to děkuji a e, dávám vám vám slovo, abyste zodpověděla na otázky. Děkuji vám za vaše slova podpory a e, zajímavé otázky a z části se pokusím je zodpovědět a pak také dám slovo e, vedoucímu odboru, který se zabývá právě těmito e, zásadními otázkami, politickými otázkami a on doplní teda moje odpovědi mnoha otázkách jste zmínili jeden nesmírně důležitý problém, totiž eh, problém srovnatelnosti napříč zeměmi a v čase, zejména napříč eh, zeměmi. Například máte naprosto pravdu, když měříme například eh, nedostatek praček v Rumunsku, tak to neplatí už tak v Nizozemsku nebo Lucembursku, ale bohužel nebo naštěstí je nás 27 v Evropské unii a chceme-li nalézt společného jmenovatele pro měření eh, materiální nouze nebo hmotné nouze, tak se ukazuje, že těch devět eh, definovaných prvků je ten společný jmenovatel pro statistické účely ale to je pouze jeden příklad. Obecně za to pracujeme ještě na dalším zdokonalování srovnatelnosti našich údajů. Musím ale říci, že dokonce nyní je ta srovnatelnost již zajištěna na základě nařízení, to znamená všechny země, které předkládají eh, tyto údaje, postupují podle společných zásad definovaných v evropských nařízeních a úpravách. A ta data, která publikujeme, mají velmi dobrou kvalitu. Pokud jde o ty tři indikátory chudoby, tak hm, chceme nyní eh, sestavit takový hm, profil eh, chudoby, tak aby to doznalo skutečně určité, určitý znak anebo určitou pečeť srovnatelnosti napříč zeměmi. Budeme vás o to informovat, ale vedeme to v patenosti, pracujeme na tom. Zmínili jste se o různých kategoriích eh, chudoby, a různých eh, dimenzích, například ehm, ehm, dimenzi venkova a měst. Některé údaje jsou k tomu dostupné již nyní, protože eh, máme nyní už velmi bohatou databázi a snažíme se z toho vyfiltrovat ty nejúžitečnější informace a eh, publikovat na základě toho statistiky informační. Pokud jde o zmíněnou diskriminaci, jak uchopit diskriminaci nebo zachytit eh, eh, její eh, míru? ukazovala jsem eh, ten graf ve vztahu k starým lidem nebo dětem, ale existují ještě další eh, zranitelné skupiny, například eh, přistěhovalci nebo postižené osoby a určité informace o nich jsou tež k dispozici. A ty, které ještě nejsou, na těch pracujeme. Například o migraci máme speciální projekt o měření speciálních dimenzí chudoby u přistěhovalců. Jedna z otázek se týkala toho, jaký zdroj informací používáme. V zásadě je to speciální průzkum eh, založený na standardech příjmů a eh, eh, životní úrovně, teda na příjmech a životní úrovni. To je skutečně uhelný kámen statistiky, je již dobře rozvinutý, ale pracujeme ještě na dalším dolaďování. Uh, Konkrétně se nyní věnujeme aktuálnosti nebo aktualizaci, to znamená, snažíme se data publikovat dříve než předtím. Je to nesmírně obtížný úkol, ale pro, pro sociální statistiku, ale už jsme zaznamenali určitého pokroku a do budoucna to hodláme ještě zdokonalovat. Možná, že by nyní mohl se ujmout slova Jean-Louis, aby doplnil mm, ty odpovědi, které jsem zatím ještě neposkytla. Thank you, if, if you allow me. Když dovolíte. Prosím, děkuji. Chtěl jsem eh, jenom doplnit eh, to, co Ina řekla. A chci říci, že ty nástroje, které uvedla, tedy průzkum příjmu a životní úrovně je poměrně nový v Evropě, běží čtyři roky a znamená to, že máme už časovou řadu. Vlastně zkoumali jsme vývoj v čase a myslím si, že to je významný prvek. Vidíme vývoj z roku na rok v jednotlivých zemích. Tedy Silk také zachycuje eh, chudobu pracujících. A také zde vidíme, jak se vyvíjí práh chudoby. Souvisí to i s prací na částečný uvazek. Chci také doplnit jako odpověď na otázky, které se položí, že v řadě států si ministerstva volí vlastní ukazatele, aby měřili pokrok směrem k cílům Evropy 2020, což je snížení počtu chudých o 20 milionů. V řadě zemí jsme svědky prozatím toho, že ukazatel, který si země zvolila na národní úrovni, může být také eh, měřeno právě tím ukazatelem SILK. A i když eh, se jedná o dlouhodobou nezaměstnanost, máme způsoby, jak promítnout skrze sil, skrze tento nástroj, jak tento faktor přispívá k eh, celkovému cíli na úrovni Unie. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A děkuji vám i za prezentaci. Všichni dostanete prezentace e-mailem dnes večer. Paní Schröter, Stručná otázka. Je možné, že to, co jste právě řekl na konci, můžete to napsat, eh, protože je to složité takto ústně, pokud člověk nezná statistiku, můžete to uvést také vlastně, ty konkrétní odpovědi mohou být také součástí prezentace. Ano, jak jsem řekla, prezentace bude rozeslána e-mailem dnes večer, aby tam byla také ta poslední odpověď. Ano, pokud by to bylo možné, je to zcela na vás. Já vám nechci přidávat práci, ale pokud chcete poskytnout ty odpovědi písemně v pořádku, ale prezentaci všichni dostanete. A nyní jedno oznámení na zítřejší ráno paní Omen Reuten nebude k dispozici a paní Kastex také ne. A proto bod, který byl naplánován na devátou hodinu, to je výměna názorů se zástupci stoji, to tedy zítra neproběhne, takže budeme hlasovat v 9.30, takže buďte tu zítra v 9.30 a já pravděpodobně zahájím včas, tedy přesně. Takže prosím, dostavte se zítra v půl desáté. Děkuji vám mnohokrát.